Dear colleagues, you may take your seats and I may have... Vážení kolegové, posaďte se, věnujte mi prosím pozornost. Děkuji. Prosím, vítám vás. A vítám také našeho hosta, pana Hanse Borna z Ženevského centra pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil a také pana Schneinina z Evropského univerzitního institutu. Než se pustíme do toho bodu, který se týká právě našich hostů na dnešní odpoledne, chtěl bych říci, že nejdříve musíme schválit eh, jednací, tedy pořad jednání. Nemá nikdo námitky? Jestliže nikdo nemá námitky, pak je tedy program schválen. A rovnou překračuji eh, k dalšímu bodu, což jsou sdělení předsedy. Potvrzujeme doporučení eh, koordinátorů jmenovat eh, zpravodaje pana Keriakose Trianta Filidise pro zprávu o Kaliningradu a dále paní Helenu Flotter pro zprávu o follow-upu eh, aktivit TDIP a pana Karlose Coelha eh, zpráva o vytvoření, posouzení a monitorování eh, uplatňování šengenského AKY. Nebudou-li žádné námitky, budou toto schváleno, prosím. Ano, dám vám slovo, pro, promiňte. Musím, musím si nasadit sluchátka. Děkuji, děkuji pane předsedo. V souvislosti s těmito zpravodaji bych rád položil jednu otázku. Jak to vypadá s transparentností celého to, to postupu, protože já jsem to doposud nepochopil, jak mohou lidé bez politické příslušnosti nebo jak si ti nezaření být zpravodaji, protože výbor Avka už o tom hovořil a předložil to nové pravidlo, to znamená, že spolupracova, spolu pracovníci těchto lidí se mohou účastnit jednání, ale já jsem nepochopil, zdali vůbec k tomu již došlo, anebo kdy celý ten nový systém začne opět fungovat, anebo jak je třeba konkrétně postupovat ve chvíli, kdy někdo, kdo nepřináleží žádné frakci, se hlásí o zprávu. Já se omlouvám, pane Klejse. Vyslechneme od vysvětlení eh, sekretariátu, ale já tomu rozumím tak, že jsme byli eh, v souladu s pravidly, které byly eh, stanoveny již na začátku našeho období a schváleny také. E, několik zkušeností už s tímto bylo zaznamenáno. Pravidla, která nyní platí, e, naprosto odpovídají e, postupům, které jsme tady uplatňovali. A samozřejmě každá zpráva je přidělena na schůzi koordinátorů, poté co proběhne jednání mezi delegacemi, koordinátory a to podle standardních koncensuálních postupů. A pokud ne, tak používáme bodový systém. Chcete to doplnit, prosím, za sekretariát? Tak sekretariát říká, že není třeba doplnit, je to prostě tak, jak to bylo řečeno. A můžeme vám to také předat písemně, budete-li chtít. Děkuji, pane předsedo. Možná, že bych měl být asi konkrétnější, protože já jsem v tuto chvíli nedostal žádnou odpověď. Vy hovoříte o bodovém systému. To je sice pravda, ale já jsem měl možnost podívat se do té tabulky a tady je napsáno, kolik bodů má každá frakce ale ti nezaření nemají žádné body. To znamená, jak to vypadá s těmi, kteří nepřinádla, ne, ne, jak si nenáleží žádné frakci. Ano, právě. Právě to je ta otázka. Eh, nezařazení když je někdo nezařazený, tak to neznamená, že je to druhořadý eh, člen parlamentu. Ne, je to plnohodnotný člen parlamentu. Jediný rozdíl je v tom, že určité rozhodovací procesy jsou vyhrazeny eh, politickým frakcím. A ti členové, eh, kteří tady prostě musí naplňovat všechny, všechny všechna práva, všechna, všechny povinnosti, které se na ně vztahují, jakožto na nezařazené. Eh, jinak některá pravidla jsou speciálně spíše upravena pro politické frakce. Eh, Zprávy a povinnostmi které odpovídají tomu, že někdo je členem určité frakce. Jestliže se ovšem určitý poslanec rozhodne, že nebude zařazen do žádné frakce, tak prostě naplňuje pravidla i povinnosti, které tomu odpovídají. Prosím, paní Imbert. Já se omlouvám, pane předsedo, ale já myslím, že pan Klajs eh, chce říci, no já mohu třeba ehm, říci, že nesouhlasím s mm, programem někoho, ale prostě je to člověk, který byl také zvolen a je, eh, je prostě také tady pravoplatně někdo, eh, je, se rozhodl, že bude nezařazený, takže někdo si může říci, že je lepší, aby bylo něco svěřeno spíše někomu, kdo je zařazen do nějaké frakce, ale každý naplňuje své já bych chci říct toto. Nezařazení mohou také psát zprávy a mohou psát zprávy či stanoviska v Libe podle systému, bodového systému Downova. Všeobecná interpretace byla podána ústavním výborem. My můžeme třeba spochybnit tuto interpretaci. My jsme již provedli i v jiných výborech eh, určitý průzkum a eh, chceme postupovat stejným způsobem. Pošleme to písemně členům. Takže nyní můžeme pokračovat. Já jsem říkal, že chtěl jsem říci, že jsme byli informováni, že ministr Miller, který měl zítra dorazit do našeho výboru, bohužel nedorazí. Takže místo něj eh, přijede pan Piotr Stachančik, eh, zhruba v 11.30 dorazí. A vzhledem k těmto okolnostem musíme maličko změnit program. A to takto. Od 10, 10 do 11 budeme diskutovat eh, zprávu World. Eh, a od 11 do 11.30 budeme hlasovat eh, na, o zprávě pana Muldera o explozivních prekursorech, výbušných prekursorech. A dále 11.30 až 12 budeme mít eh, náměstka tajemníka Piotra Stachančika, se kterým budeme diskutovat o celém balíčku azylu a pak 12 až 12.30 společné zasedání eh, s výborem žen a budeme hlasovat o eh, zprávě European Protection Order. Ano, já jsem byla informována, že můj bod je zařazen eh, v 10 hodin 10 minut. Já jsem nebyla konzultována o tomto zařazení, není to příliš vhodné pro mě, takže já bych navrhovala, abychom to změnili. Byla bych velice ráda, kdyby to bylo možné změnit. We will, we will try to meet you. Pokusíme se, pokusíme se vám vyhovět. A dále se dostáváme k bodu číslo 3. To je bod, který se týká parlamentního dohledu eh, bez, nad bezpečnostními a spravodajskými agenturami v členských státech a dalších velkých demokraciích. Cílem je, abychom s našimi hosty prodiskutovali tuto otázku Máme tady pana Hanse Borna, doktora Hanse Borna z Ženevského centra pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil a dále tu máme profesora doktora Martina Šajnina z European University Institute. Tento bod se týká týká se Přehledu eh, o utajovaných informacích. Vy víte, že tuto dohodu jsme nesjednali se všemi institucemi, agenturami a orgány, které eh, mají eh, projednávat evropské informace, které mohou být důležité pro naši legislativní práci a které jsou eh, utajené, čili postupy, jak se určité informace považují za utajované nebo se naopak odtajní. To je velice důležitý aspekt, kterým se, kterému se věnuje kolega Michael Cashman. A my se věnujeme také této otázce ve světle studií a v následujících minutách od našich hostů vyslechneme informaci. Já je tady srdečně vítám a pan Hans Born má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozval Eh, abych vám předložil výsledky studie. My jsme velice vděční Evropskému parlamentu a generálnímu ředitelství pro příslušné politiky, že naše dvě instituce pověřil, abychom eh, zpracovali pro parlament tuto studii, to znamená přehled o parlamentním dohledu nad bezpečnostními eh, agenturami. A my děkujeme také výboru LIBE za to, že nám dáváte možnost, abychom s vámi tuto studii prodiskutovali z našeho hlediska eh, chci také poděkovat za vynikající spolupráci během roční práce na této studie. My jsme tady dva, ale byli jsme tým o 20 expertech, který zpracovával eh, ještě další tři osoby, kromě nás dvou. Eh, tady byli ostatně také přítomni a také jsou přítomní a také mohou odpovědět na otázky. A nyní Eh, bychom chtěli vysvětlit cíl studie, vysvětlit hlavní zjištění a hlavní doporučení. Tomu se chceme věnovat. Takže hlavním cílem studie bylo eh, komparativní posouzení eh, dohledu nad bezpečnostními a spravodajskými agenturami eh, v Evropské unii a v dalších demokraciích, eh, aby bylo možné na tomto základě diskutovat o možnostech posílení dohledu v oblasti prostoru bezpečnosti práva a spravedlnosti v duchu práce Evropského parlamentu. Eh, máme tady tedy nejrů, především eh, agentury Europol, Eurojust, Frontex a v menší míře eh, jsme se zabývali také organizací SITCEN, protože také sehrává svou úlohu ve vnitřní bezpečnosti, zejména v boji proti terorismu. To znamená, že my jsme se dívali, jak přehled v naší studii může pomoci posílení dohledu nad těmito organizacemi, orgány. My jsme sledovali různé modely, 40 až 50 různých eh, rozhovorů, pohovorů jsme provedli tady, v parlamentu, v radě, v komisi a dále jsme také provedli eh, případové studie uvnitř i mimo EU. Prakticky všechny členské státy EU spolupracovaly s námi na této studii. Máme přehled vše, o všech členských státech EU. A v neposlední řadě jsme se soustředili na parlamentní a další specializované neparlamentní organizace, které provádějí eh, takovýto dohled eh, v roce 2011. Vy si můžete říci, a co je na tom zajímavého pro mě, co je tam důležité pro moji práce. Jsou tady tři důležité aspekty, které by vás měly motivovat, abyste se na tyto výsledky podívali. Především Lisabonská smlouva dává ehm, Evropskému parlamentu a národním parlamentům posílený dohled nad Europolem a Eurojustem. To je první důvod. A druhý důvod je, že Evropský parlament může mít určité příležitosti zabývat se také prací organizace SITCEN z hlediska vnitřní eh, bezpečnosti a za třetí, a to si myslím, že je také velice důležité, došlo k důležitému vývoji v oblasti přístupu k informacím v rámci EU. A to je neoddělitelně spojeno také s těmito eh, orgány. Věnovali jsme také pozornost tomu, jak členské státy přistupují k utajovaným organizacím a to může také být zajímavé pro naši diskusi zde. Než se pustím do hlavních zjištění, tak možná vás napadne první otázka a ta zní, to je velice zajímavé, ale eh, tady přece tyto orgány a bezpečnostní a spravodajské agentury, to přece není úplně to samé. A máte pravdu, eh, protože tady skutečně nejsou různé zvláštní pravomoci, jako třeba zatýkat a podobně. Ale eh, z ostatních hledisek můžeme říci, že tady je řada podobností za prvé. Eh, tyto eh, body, tyto, tyto orgány provádějí mezinárodní aktivity eh, a z tohoto hlediska provádějí celou řadu podobných aktivit. A dále tyto agentury mají také práci s utajovanými informacemi. Pro vás je tedy zajímavé sledovat, jak je tady přístup k utajovaným informacím, jaká je tady běžná praxe v EU. Zjistili jsme celou řadu skutečností, které jsou pro vás velmi relevantní. Za 15 minut, které máme k dispozici pro prezentaci studie eh, a pak ještě v rámci diskuse, tak se můžeme soustředit opravdu pouze na ty nejdůležitější body. První věc, kterou bychom měli říci, eh, naše analýza prokázala, že neexistuje jeden nejlepší přístup eh, k těmto bezpečnostním a spravodajským agenturám. Je tady celá řada různých přístupů v rámci EU. Eh, druhá věc, eh, prakticky všechny členské státy EU mají jednu nebo více specializovaných organizací, které se zabývají dohledem bezpečnostních a spravodajských agentur neparlamentního typu. A to bychom si měli zapamatovat. V členských státech je tady eh, určitý orgán, určitá organizace specializovaná na dohled monitorování a podobně eh, nad bezpečnostními a spravodajskými agenturami. Za druhé, druhá věc, která ukazuje také určité Eh, omezení parlamentního dohledu ve většině členských států EU parlamenty eh, se nepodílejí na jmenování ředitele těchto agentur. Takže to myslím, že je také důležitá věc, kterou musíme uvést. A konečně poslední věc, kterou chceme uvést obecně, Eh, většina dohod o sdílení informací, které se uzavírají se zahraničními partnery ve většině států, tak tady parlament či specializovaná kontrolní agentura má možnost eh, být informována o těchto dohodách. Máme tady celou řadu dalších eh, konstatací a zjištění v této oblasti, které jsou vyjádřeny v naší studii. Nyní se budu věnovat eh, třema bodům, které se týkají přístupu k utajeným informacím. Za prvé, vaši kolegové v národních parlamentech a prakticky všechny členské, prakticky všechny členské státy eh, se věnují těmto bodům. Prakticky není eh, v Eh, není v EU žádný členský stát, kde by parlament neměl přístup k těmto věcem. A za druhé, eh, ve většině EU eh, státech Eh, právě výkony, eh, výkonná moc eh, vnitrostátnímu parlamentu předává tyto informace, zejména které se týkají v národní bezpečnosti. Ve většině členských států tedy není odpovědností pouze členů parlamentu, aby se věnovali těmto informacím. Naopak je povinností výkonné moci, aby je včas informovala. A než se pustíme k doporu, do doporučení, tak bych chtěla zmínit ještě jednu věc. Musíme být vždycky velice, eh, velice opatrní s s tím, že by se přenášely eh, vnitrostátní modely na evropskou úroveň, že by se automaticky kopírovaly a automaticky přenášely. I když je tady celá řada podobností, eh, je tady celá řada osvědčených a dobrých postupů, které jsme konstatovali tím spíše, že jde o podobný typ aktivit, přece jenom není možné je kopírovat automaticky a je třeba je přizpůsobovat evropské úrovni. A nyní se dostávám k poslední části naší prezentace, což je, jsou doporučení. Nejdříve chci začít doporučením opírajícím se o naše konstatování. Členové parlamentu nebo Evropský parlament eh, určitě musí mít možnost dohledu nad bezpečnostními a spravodajskými agenturami. První eh, omezení, které tady samozřejmě je na vás, abyste o tom rozhodli, ale my jsme to takto konstatovali na vnitrostátní praxi. Evropský parlament by měl mít eh, jistotu, že takovýto dohled nebude, eh, nebude eh, tyto, eh, tyto body nebo tyto platformy používat nebo zneužívat. Za druhé, Evropský parlament by asi neměl být součástí řídících orgánů Europolu, Eurojustu, Frontexu. To, proč to říkáme? To je totiž věc, kterou jsme konstatovali na národní úrovni, že Parlamenty a dohledové orgány říkají, vzhledem k tomu, že eh, můžeme eh, že, že musíme sledovat eh, tento dohled, pak je třeba nebo užitečné, abychom byli v takových řídicích orgánech. A my říkáme, ne, je třeba mít zcela jasné oddělení. A poslední omezení, které jsme zjistili v naší studii, Evropský taky eh, parlament ve svém dohledu nad těmito agenturami se musí soustředovat na eh, aktivity, které se týkají řízení, zprávy, financí a podobně, a nikoli na operativní akce zpracovávané těmito eh, agenturami. A já už předám slovo kolegovi Martinu Šajnenovi. Já chci jen ještě dodat, že je velice důležité, aby Evropský parlament pokračoval v dialogu s dohledovými um, organizacemi nad Europolem, Eurojustem, Frontexem. Já jsem se soustředil hodně na různá uh, omezení a teď se spíše budeme soustředit na uh, doporučení. Děkuji, že jste byl tak stručný a šel k věci. A teď je na řadě náš druhý host, pan Martin Šajny z Evropského univerzitního institutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl vše uvést do určitých souvislostí pravodajské eh, agentury, eh, instituce eh, a práce s nimi spojená získaly mnohem větší význam po 11. září 2001. Jejich úkoly byly nově definovány a celé prostředí se výrazně proměnilo. Přeshraniční spolupráce těchto spravodajských agentur se také stala mnohem významnější než předtím tyto spravodajské eh, instituce předtím se vzájem eh, vlastně snažili trumfnout, slídili, eh, konspirovali proti sobě a teď je nastoleno mnohem silnější klima spolupráce. To je určitá skutečnost. Za druhé, konstatovali jsme, že v právní oblasti v celé řadě zemí existovaly prázdná místa. Tady prostě je třeba si uvědomit, že hovoříme o hrozně roztříštěném a E, velmi rozvětveném e, poli. Když jsem byl s hlavním zpravodajem pro e, OSN v těchto věcech, e, tak jsme začali e, práci na dvou zprávách pro Radu pro dodržování lidských práv OSN a z roku 2002 pochází právě zpráva o dobrých postupech z těchto institucí a tam jsme také citovali prosazování práva a praktické ukázky z několika unijních členských států. Jsem velice vděčný Evropskému parlamentu za to, že mám dnes možnost eh, předvést eh, vám vlastně první výsledky naší hlubší spolupráce a jak svým vlastním jménem, tak jménem našeho Evropského univerzitního institutu vám za tuto možnost děkuji. A jde tedy především o to, abychom se podívali, jak to vypadá s praxí v této oblasti v Evropské unii a v tomto směru eh, tady vlastně existují dvě zásadní doporučení, 11.16 o novém užití eh, utajovaných informací, o tom už hovořil kolega, a pak je tady ten druhý soubor, eh, to je doporučení 6021, které se zabývá institucionálními záležitostmi, to znamená, eh, jaký instituce musí vlastně Evropský parlament eh, zohledňovat a vycházet s nimi do styku ve souvislosti s těmito záležitostmi. Takže nejprve přístup k utajovaným informacím. Veřejný přístup k veřejným informacím je e, obrovsky důležité základní právo, e, které je nutné pro správný demokratický proces. Nicméně v oblasti e, spravodajské činnosti a bezpečnosti existují určité oblasti, kde to řešení nemůže spuť, kde tedy řešením není pouhý přístup veřejnosti k těmto informacím a musí dojít prostě k oddělení přístupu veřejnosti veřejnosti a e, k privilegovanému přístupu e, k utajovaným skutečnostem a informacím v oblasti bezpečnosti a spravodajské činnosti. E, v tom doporučení 12 vidíme, že přístup Evropského parlamentu k utajovaným E, informacím musí být těsně zpět s jeho mandátem dohodu a musí tedy být institucionálně podchycen. V doporučení 13 se zabýváme otázkou meziinstitucionálních dohod a doporučujeme, aby tady existovala meziinstitucionální dohoda s Evropskou službou pro vnější činnost právě v této oblasti. Toto je totiž zvláštní případ. Kdybych převzala slova pana předsedy, tak nemyslím si, že vytvoření eh, meziinstitucionální dohody je nějaké všeobecné platné řešení, ale existují konkrétní situace, kde eh, prostě by to mohlo být eh, tím nástrojem, který by byl užitečný i vzhledem k tomu, jak jak je nastaven Evropský parlament jako takový, jak je konstruován, kde prostě eh, by jinak výbor Libe neměl eh, to eh, zázemí pro to, aby mohl konat. Pak je tady naše doporučení 14, ve kterém se zabýváme následující myšlenkou. Obecné právo na uh, utajované informace by mělo spadat uh, na konkrétní jmenovaný orgán a vlastně vždy by se mělo všechno odvíjet od eh, rozsahu eh, toho přístupu. A to se také vztahuje k doporučení 15, eh, v tom smyslu, že by tady měly být definované kategorie utajovaných informací, Eh, tak, aby bylo eh, jasné, kde má parlament právo eh, bez toho, aby speciálně požádal o přístup k informacím. A pak samozřejmě jsou tady určité kategorie dokumentů, které by tam mohly spadat do této skupiny. V doporučení 16 se zabýváme institucionálními otázkami a vyplývá to z toho předchozího dozorový orgán by měl být stejným eh, orgánem, který má přístup k tajným eh, informacím. Musí tady být určité institucionální režimy, tak, aby to, co je stanoveno eh, jako tajná informace, takovým i zůstalo a to samozřejmě hovoří ve prospěch řešení, kde e, to je všechno omezeno co do rozsahu a kde e, je samozřejmě také v činnosti určitý postup pro e, klasifikaci těch tajných dokumentů a informací. A je třeba aby tady existoval v nutných případech přístup k těm informacím, aniž by se vlastně narušil ten princip důvěryhodnosti. Pak je tady doporučení 18, které se zabývá e, situací e, přechodnou a také hovoří o tom, že po přechodné období by eh, Libe mohlo vlastně zahájit ten proces eh, určitého dohledu nad eh, klasifikovanými, nad utajovanými informacemi. Doporučení 19. Tady říkáme, že jsme proti řešením, které by znamenalo vytvořit nějaký speciální výbor protože je tady prostě otázka přístupu k informacím a dohledu nad eh, nimi a eh, mělo by to být tedy oddělené, eh, i ty příslušné orgány by měly být oddělené, takže to vlastně se také týká doporučení jedna, kde hovoříme, že by tady měl existovat podvýbor v lámci LIBE a tam prostě by se združovaly ty funkce dohledu a přístupu. Pak je tady doporučení 20, které hovoří o možnosti existence zvláštního výboru, e, který by se vztahoval k tomu situačnímu centru Evropské e, unie, což je takový specifický případ Pane předsedo, domnívám se, že tady bych to asi měl ukončit a spíš bychom měli nechat prostor pro e, otázky e, jak řekl Hans Born, jsou tady i další členové týmu a si také budou moci odpovědět, odpovědět předseda. Ano, děkuji. E, zahájíme diskuzi. Paní Invelt, e, zdá se, že si chtěla vzít slovo a další se hlásí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poblahopřála obou zpravodajům. Musím říct, že jsem celou zprávu nemohla ještě přečíst, je to 450 stran, ale četla jsem toho poměrně značnou část, je to zajímavá zpráva a já o to také mám zájem, protože jsem zpravodajkou eh, pro otázku hodnocení protiteroristických opatření a my jsme v návrhu zprávy také eh, udělali odkaz na eh, dohled nad spoluprací těch zpravodajských jednotek, protože je zřejmou skutečností, že tato tato spolupráce eh, existuje na policejní úrovni a že by tedy měla také existovat v rámci spravodajských složek ta přeshraniční spolupráce, ale musí na tom eh, tady existovat jakýsi dohled. Mám několik poznámek, pomlčka eh, otázek. Ta první je političtějšího charakteru. Mám takový dojem z té zprávy, že jak se tam odděluje ten národní dohled, tak evropský dohled je vnímáno jako institucionální záležitost, zatímco já si myslím stále, že se jedná o povinnost vůči občanům. E, tady nejde o to, zdali to národní organizace mají rády, či chtějí, a, nebo zdali to lidem vyhovuje, či ne. Prostě je to povinnost vůči občanům. Takže poznámka, e, že bychom neměli, dejme tomu, být příliš asertivní, protože jinak by zpravodajské služby mohly začít e, házet zpátečku a nechtít spolupracovat, tak to pozor, oni přece také mají povinnost být tedy k užitku občanům a být předmětem nějakého normálního Eh, nějaké normální úrovně dohledu. Eh, mě zajímají docela ta doporučení a v jednom případě bych ráda, kdyby se to trošičku rozpracovalo. Ono se mi totiž zdá, že i s těmi všemi vašimi skvělými doporučeními eh, je tady ještě určitý, ehm, určité prázdno mezi tím, co na jedné straně představuje dohled na úrovni národní a na druhé straně dohled evropský, protože ty evropské orgány nemají nějaké pravomoce. E, a je tady takový určitý šed, určitá šedá zóna mezi aktivitami národních orgánů a evropských orgánů. Takže ty pravomoce jsou striktně odděleny a e, je tady prostě šedá zóna, kde bychom měli zajistit dohled. Evropský dohled by neměl být zrcadlovým odrazem toho národního dohledu. Mělo by se to navzájem propojit a také doplňovat. Vítám vaše e, doporučení v tom smyslu, že by mělo existovat e, existovat jednotný orgán. A teď, co se týče uh, SIT cenu, my jsme si uh, v této souvislosti kladli celou řadu otázek. Je tam prostě sedm uh, otázek a v té zprávě, ale myslím, že je skutečně mnohem víc a nikdy jsme nedostali pořádné zprávy, pořádné odpovědi na tyto otázky a mám ještě větší obavy, když teď vidím z vaší zprávy, že tady může existovat jakási dohoda mezi Europolem Eurojustem a tak dále. No, spíš, než abychom se výrazně a pouze se, soustředili na to, jak dohled zajistit, tak bychom si cenu měli dát ve smlouvě prostě jasné místo, jasný statut a mělo by to být všechno e, konkrétně specifikováno. A ještě dvě závěrečné poznámky. Myslím, že tady je ještě jedna věc, na kterou bychom se měli soustředit. Struktury pro spolupráci mezi spravodajskými složkami a E, nějakým evropským orgánem, spravodajským orgánem. To je všechno, co e, jasně se ještě ve vývoji. To se tak jako postupně tvoří, teď jak tady mluvíme. A měli bychom vlastně e, také myslet na to, že ty dohledové orgány by toto tempo a tento způsob práce měly kopírovat. Rovněž bychom skutečně měli plnit svou eh, dohledovou dozorčí úlohu a měli bychom více využívat stávajících nástrojů, tak jak to také doporučujete. To si také já uvědomuji pokaždé, když klademe otázky komisi, radě či jiným orgánům, eh, tak skutečně velice málo kdy, pokud někdy dostaneme uspokojivou a úplnou odpověď. Děkuji, předseda. To je tedy první věc a ještě chci říct, že máme eh, vlastně eh, omezený čas, máme ještě v závěru jednání koordinátorů, takže hlídejme si eh, ty časové dispozice. Na řadě je paní Keller anebo paní Lambert. Prosím. Right. Uh, thank you, President. I think Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct za prvé, že si myslím, že je škoda, že se také nezabýváme studií SEPSu, protože ta se také týká těchto center a orgánů a zase to vnímá z jiné perspektivy a bylo by dobré to vidět v souvislostech a najednou, protože samozřejmě některé z těch agentur, kterými se zabýváme, nemají Eh, pouze takovou tu klasicky bezpečnostní roli, ale zároveň mají i určité odpovědnosti, eh, odpovědnost vzhledem k ostraze hranic, k azylovým, eh, azylové problematice a tak dále. Takže to jsou velmi komplexní záležitosti. Vítám to, co řekla Sofie. Je to pro nás také E, důležité si uvědomit, že se jedná o evropský charakter těchto agentur. E, tady nejde jenom o to něco převzít a tak trochu to nakovat na Evropsko, ale musíme to e, opravdu koncipovat tak, aby to odpovídalo naší situaci a stanovit si dobře, co vlastně chceme podrobit tomu dohledu a je tady opravdu hodně, hodně prázdných míst v té šedé zóně a pokud chceme nějaký opravný prostředek, tak je třeba si uvědomit, kdo odpovídá za konkrétní čin, za konkrétní kroky a jak toto se dá pak zjistit. To si myslím, že je pro nás velkou otázkou a v tomto směru tu studii vítám jako něco, co je velmi nápomocné. Hovořili jste také o tom, že je třeba, aby tady byly k dispozici e, vlastně texty těch e, dohod o sdílení informací s třetími zeměmi. E, to je také důležité, abychom o tom měli jasnější představu. Zájem Evropského parlamentu aby alespoň trochu mohl ovlivnit jmenování ředitele to je samozřejmě otázka Evropské agentury, ale hodně peněz jde ze členských států a možná, že e, to zajímá také komisi do určité míry, ale parlament nepochybně chce mít určitou roli i při jmenování ředitele, protože to je součást toho celého aranžma od samého počátku. Mě by docela zajímalo, kdybyste ještě tak trochu rozvedli otázku toho, jak vidíte to propojení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, jak to může podle vás fungovat, jaké mechanismy je tady možno nastavit. A vy tedy nechcete ten oddělený podvýbor, tak jakou máte představu? Předseda, děkuji. Paní Romero, prosím. Gracias, quería excusar. Děkuji. Chtěla jsem se omluvit za spoždění. Opravdu jsem nemohla přijít včas, to znamená, že jsem si nemohla vyslechnout prezentaci našich hostů, kteří hovořili o tom velmi zajímavém tématu bezpečnostních a spravodajských služeb. Nicméně chtěla jsem se zeptat na jednu věc v souvislosti s koordinací bezpečnostních a spravodajských agentur v Evropě, protože Fenomén terorismu. U něho jsme viděli, že hlavní chyba vždy spočívala v tom, že informace nebyly koordinovány. Například co se týče e, Spojených států amerických, tak těch 16 zpravodajských a bezpečnostních agentur se také nespolupracovaly. A to stejné se také odehrává v Evropské unii. Každý členský stát má své agentury, které mají odlišné cíle, pracují jinak a i přesto že máme společnou bezpečnostní strategii, tak každý členský stát má svou strategii, své vlastní cíle a stále dává větší důraz na tu národní strategii než na evropskou strategii. Ještě neexistuje žádný, žádný jaksi evropský institut, který by byl schopen využívat všechny tyto informace. E, a ve velmi málo případech dochází ke sdílení informací. A já se v tuto chvíli ptám, e, dohled Evropského parlamentu bude mít vůbec nějaký smysl, pokud se ty informace nebudou sdílet? Děkuji, pan Triantafilidis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ehm, mohli jsme samozřejmě eh, lépe debatovat, kdybychom si byli bývali všichni přečetli ten text. Já jsem si ho bohužel nemohl přečíst celý. Ale pokud jsem to dobře pochopil, tak je tomu tak, že existují různé bezpečnostní agentury, nad jimiž je třeby, třeba vykonávat dohled. A poté existují ještě další orgány jako Europol, Eurojust, nad nimiž je již tento dohled vykonáván. A já bych rád věděl teď přesně, o jaké orgány jde, nad kterými chceme jak se vykonávat dohled bude existovat tedy někdo zodpovědný nebo nějaký zodpovědný eh, orgán, nebo existuje už, kdo by nám o těchto agenturách mohl něco říci? Pan Albrecht. Okay. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si tu studii ještě nepřečetl celou, ale některé části jsem si přečetl. Já jsem velmi eh, rád, že zde velmi jasně zaznělo, že nechceme žádné další doplňkové podvýbory nebo nějaké další expertní výbory, ale že to může být jaksi součástí práce výboru LIBE, to znamená jaksi tento dohled nebo kontro, tato kontrola nad těmito bezpečnostními a spravodajskými agenturami v rámci třetího pilíře. Nicméně, co ještě v tuto chvíli chybí a proto chci položit následující otázku. Právě u těchto agentur, které mají výkonné pravomoci, tak u těchto agentur přeci tomu není tak, jako například u Europolu, protože Europol řekne, že tady poslal informace tam nebo tam, ale tady jde samozřejmě o vyšetřování, o velmi citlivé e, informace, ale jde o to, aby tady existovala jaksi nějaká ústavní vyváženost, protože e, samozřejmě, ano, e, je potřebný parlamentní dohled, ale musíme se zamýšlet nad financováním a organizací. To znamená, že jde také o otázku, zdali parlament se bude také podílet na obsahu práce těchto agentur, to znamená, zda bude, zda bude moci nějakým způsobem ovlivňovat obsah jejich práce, nebo zdali o tom bude dále rozhodovat pouze rada agentury samotné, nebo bude mít parlament více pravomocí. Příklad. Já se například stále divím, že eh, že Europol stále jaksi vykonává jaksi, nebo se zabývá určitými druhy kriminální činnosti, ale například eh, trošičku opomíjí například zločiny, ke kterým dochází na silnicích a já bych rád věděl tedy, jak se k tomu postavíme my. Pani Zjankis. Engedjék meg, hogy őszintén gratuláljak önöknek ehhez a munkához, amely kívül alap Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato práce eh, skutečně eh, vykazuje známky důkladně provedené, pečlivě provedené studie a eh, studie odpovědné. Odpovědnost mi připadá důležitá. Vy jste hovořili o nutnosti transparentnosti a dohledatelnosti, učinili jste v tomto směru určitá doporučení, nezapomeň, nezapomeň nezapomínáte ani o proveditelnosti a bezpečnosti. To jsou důležité aspekty. Někdy v eh, parlamentu eh, vnímáme, že jsou tak trošičku v opozici jeden vůči druhému. A dohled eh, je důležitým aspektem. Před rokem jsem byla na diskuzi s jedním z vašich kolegů, bylo to nesmírně zajímavé a já jsem se těšila na tuto studii. Měla jsem také příležitost se s tou studií eh, krátce seznámit. Doufám, že jsem tomu všemu dobře rozuměla a dovolte mi zdůraznit tři body. Za prvé, tato studie určité věci zdůrazňuje. A já se domnívám, že ten případný podvýbor jako koncepce, jako myšlenka je nesmírně dobrým nápadem a že by to skutečně mohlo umožnit koordinaci eh, a kontrolu a, kontroly a proveditelnosti. Ve vašich doporučeních říkáte, že podvýbor by v zásadě pokrýval tři aspekty agentur. Politický aspekt řízení, aspekt rozpočtový, nicméně, že by se nezabýval tou e, operativní dimenzí a že tady existuje vlastně určitá logika e, hovořící pro tento přístup. Možná, že máte pravdu, ale pokud necháme tu e, vlastně funkčnost, tu operativní složku úplně mimo, tak bude obrovsky obtížné nějak seriózně rozhodovat. Nevím, co bych mohla nabídnout za jiné řešení. Jenom vnímám tuto věc jako určitý problém. A pak tady vidím další problém, e, vztah mezi SITCENem a dalšími agenturami. Ono to má určitou logiku. SITCEN e, vlastně spadá pod AFET. E, ten je za něj odpovědný z organizačního hlediska. Ale můj problém tkví v tom, že toto je eh, v rozporu s otázkou eh, ustavení pod výboru, protože ve skutečném životě to prostě nefunguje podle nějakých byrokratických šablon mohu samozřejmě zmínit, eh, dejme tomu, otázky těch, eh, trest, eh, těch kriminálních organizací a terorismu a ty si vyžadují, aby se k ním přistupovalo opravdu důkladně a z mnoha různých pozic a úrovní prostě vyžadují takový komplexní přístup. Eh, takže já si myslím, že je opravdu problematické myslet si, že o terorismu můžeme hovořit v jednom výboru a o jiných věcech v jiném výboru. To prostě eh, není takto možné. A potom, eh, když by jsme měli hovořit o prostě jednoznačnosti té práce a transparentnosti, tak to je opravdu zásadní. Někde to e, není zřejmě možné, ale je třeba, a je to, e, ale e, vidím, vidím to tak, že členové podvýboru by prostě měli mít ty bezpečnostní prověrky, prostě jinak si nemyslím, že by to bylo, mohlo být možné. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit dále německy. Co se týče obsahu, tak nemohu nic dodat. Velmi krátká otázka. Já vím, že asi nespadá do pole vaší působnosti, ale spousta lidí v tuto chvíli, jak se pracuje již digitálně. Tady hovoříme o URLS, který, které neexistuje a to další je k nenalezení. Takže možná, že ti, kteří jsou jak se za to zodpovědní právě za tento jaksi digitální kodex, aby k tomu něco řekli. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. A teď paní Keller. Thank you. A question and, uh... Já mám dotaz a připomínku. Za prvé, ta připomínka. Když hovoříme o utajovaných informacích, tak my jako parlament bychom neměli zapomínat, že utajované e, informace se staly utajovanými sami od sebe. Někdo jim dal tento statut a tady je třeba si říct, kdo to bude rozhodovat a co bude tedy tou utajovanou informací a co ne. A pak se budeme zamýšlet nad tím, jak se k ním postavíme, až budou tedy utajené. Za druhé, e, já jsem to celé nepřečetla, možná, že to tam někde je, a tak se omlouvám, ale e, jak daleko jdou národní parlamenty e, při dohledu nad e, těmi vlastními orgány. Máte tady v tomto směru nějakou soustavu těch nejlepších možných postupů, paní Holmes? Pan Holmes, pardon. Děkuji. Já se nenechám snadno představ, přesvědčit, eh, že tady je zapotřebí nějakých institucí a na to ještě eh, bez oblasti bezpečnosti. Pokud ovšem existují, tak je třeba, aby nad nimi byl vykonován, vy, vykonáván dohled a zdá se, že parlament to dělat může, ale pak eh, samozřejmě dohled nad národními orgány, to musí mít v rukou národní parlamenty. A teď přístup k utajovaným informacím ze strany poslanců, tak moje první reakce je taková. Já jsem si myslel, že dohled je tedy eh, dohledem nad těmi bezpečnostními postupy, spíš než nad těmi skutečnostmi a informacemi jako takovými. Eh, v takovémto případě eh, by samozřejmě se nejednalo o utajované informace. Zdá se, že prostě opatrně, pečlivě vybraní poslanci, o kterých se hovoří v tom eh, dokumentu, by, by, měli vybrá, by byli vybráni eh, z politických frakcí a jmenováni tedy šéfy politických frakcí. A k tomu se také vrací pan Kleis, eh, protože nezařazení by vlastně neměli nárok. Nám se prostě evidentně nedá e, věřit. Náš předseda nám řekl, že nezařazení nejsou nějakcí občané e, druhé kategorie. E, druhá kategorie, to s ním souhlasím, to není nic pro nás. Děkuji. Pan Busutil, poslední bod. Yes, thank you. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat autorům studie a musím říci, že jsem přečetl pouze doporučení, ale už ta doporučení považuji za nesmírně zajímavá. Před dvěma týdny jsme hlasovali o mandátu pro agenturu Frontex, tedy hlasovali jsme o změně legislativy a e, i když jsem neměl v hlavě tehdy vaše doporučení, tak mohu říci, že jsme to vlastně udělali e, z, v duchu e, dalších záruk e, odpovědnosti těch agentury vůči nám. A myslíme si, že po té, co si eh, tuto zprávu přečteme, jistě se věci ještě dále zdokonalí, mm, když budeme v budoucím přeskumu eh, u dalších agentur pracovat s nějakými novými eh, věcmi. Také otázka přístupu k utajovaným informacím a já bych vás požádal, abyste nám řekli trochu více o tom, kde jsou ty kde jsou ty hranice, ta červená línie eh, z hlediska přístupu k utajovaným informacím eh, v parlamentu. Jaké informace by měly být zpřístupněny a jaké informace by neměly být eh, zpřístupněny? Jaká pravidla by tady měla být stanovena v praxi? Děkuji. Děkuji, pane Bosutile, a nyní se dostáváme k odpovědím od našich obou hostů, doktora Borna a doktora Šajnina. Dovolte ale nejdříve, abych vám řekl, že studie bude rozdána členům eh, delegací eh, národních parlamentů na meziparlamentní konferenci, která se bude konat eh, tento čtvrtek. A také se to bude samozřejmě rozdávat všem příslušným poslancům. Takže, pane, pane Borne, chcete odpovědět? Děkuji. Než eh, Martin i já eh, odpovíme na některé otázky, tak když mě dovolíte, pane předsedo, já bych eh, ještě dal slovo tady našim dvěma dalším kolegům. Odpověď předsedy. Vy jste tady naši dva hosté a po vyslechnutí otázek od poslanců byste měli hovořit vy. Jinak už jako je to ostatně obvyklé, máme spoždění, takže eh, nemůžeme takto postupovat. Dobrá, dobrá, tedy já bych chtěl zdůraznit, eh, že to rozhodně je týmová práce a že naši další kolegové se na tom podíleli, proto jsem jim chtěl dát také slova. Nejdříve se zeptám kolegy, zda by nechtěl začít s odpověďmi. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady je několik otázek, které bych mohl zodpovědět. Eh, otázky, komentáře. To všechno bylo velice zajímavé a nebude asi možné na všechno reagovat. Já jsem slyšel, že tady je eh, podpora eh, ve výboru Libe a to si myslím, že je dobrá, dobrá věc pro tyto úvahy. Jde totiž o to, abychom měli kombinaci efektivních postupů i efektivního přístupu k utajovaným informacím v rámci daného mandátu. A to mě přivádí k otázce pana Busutila. Já myslím, že není možné předem rozhodnout a definovat, kde je ta dělící linie co je nutno zpřístupnit a co nesmí být zpřístupněno. Asi by bylo lepší říci, že jsou určité kategorie informací, které by měly být předávány i bez, bez vyžádání. A pak je tady otázka posouzení samotného orgánu, co bude požadovat a potřebovat, aby mohl náležitě vykonávat svou dohledovou funkci. A není nějaká kategorie, která by předem jasně měla být vyloučena, ale na druhé straně si uvědomuje, že tady jsou určité eh, informace, které odpovídají eh, otázkám nejvyšší bezpečnosti a eh, ty asi přístupny nebudou, ale jinak je třeba zpřístupnit všechnu informaci, která je potřebná pro efektivní práci. Dále otázka, další otázka, která se týká lepší koordinace to je velice těžká otázka, protože když se podíváme na teroristické incidenty v minulosti, tak eh, je eh, následně, když už víte, co propojit, které body propojit, tak už je to jednodušší propojit, ale eh, čím víc těch bodů tam máte, tím více to podobá písku na pláži a je těžké všecky propojovat. Takže přidávání informací soustředěnými eh, bezpečnostními a spravdajskými agenturami to vyžaduje nejen nejen propojování těchto informací, ale je třeba mít i určitou metodologii, mít vytvořené určité metody, které dokážou eh, zjistit, co je pouze zrnkem písku a co je eh, typovým Eh, případem, zdravým případem, eh, protože když budeme brát v úvahu všechna ta zrnka písku, pouze zvýšíme ten okolní eh, hluk, abych tak řekl. Děkuji a závěrečné slovo pana Borna. Děkuji, pane předsedo. Já mám pár poznámek, ale nejdříve mi dovolte, abych řekl, že toto byla velice bohatá diskuse, velice různorodé otázky, které vytvářejí základ pro velmi dobrá budoucí setkání, ale to zatím tedy nechme stranou. Nejdříve chci reagovat na to, co řekla paní Sophie Entwald, tedy poznámka eh, na naše konstatace, na naše konstatování v úvodu z hlediska transparentnosti a odpovědnosti. Já na to chci odpovědět, že toto doporučení přichází eh, z takového určitého reálného konstatování, kdy my jsme konstatovali, že bezpečnostní agentury, spravodajské agentury se chovají tak trošku jako ryby ve vodě, a ať se nám to líbí nebo ne, to prostě neznamená, že máme všechno ponechat ve tmě a nemáme vyžadovat určitou odpovědnost, ale když Evropský parlament eh, vyžaduje větší zodpovědnost, větší skládání účtů z činnosti, tak eh, u tohoto typu eh, agentur je prostě důležité zvážit, jak v těchto věcech postupovat. A pak si myslím, že také je naší povinností Eh, zvažovat, jaká jsou, jaká jsou omezení v tomto dohledu. Dále se tady hovořila nedostatečná spolupráce, nedostatečné sdílení informací mezi agenturami. Ano, některé věci se vůbec nezdílejí a to je určitě eh, také jeden, jeden z účelů tohoto dohledu, eh, aby se umožnila lepší spolupráce mezi agenturami. Členské státy, ve kterých jsou tyto dohledové orgány nad eh, příslušnými agenturami, ty sledují zda příslušné agentury respektují zákon, ale současně také sledují, zda jsou tyto agentury efektivní. A v rámci efektivity je třeba sledovat i právě tu koordinaci, spolupráci a sdílení což je žádoucí. A dále, pak tady byla otázka um, uh, v rovnováhy mezi transparentností a odpovědností. Ano, to je právě v těch našich 22 doporučeních Eh, tak to vyjádřeno. My jsme byli vždycky velice opatrní, abychom zkoumali, na jaké míry eh, na vnitrostátní úrovni se zachází eh, právě s tou rovnováhou odpovědnosti a transparentnosti. Bezpečnostní a, a spravodajské agentury nejsou tak tajné, jak to na první pohled může vypadat. Je tam celá řada transparentností. A tady e, prostě není ten případ, že by spravodajská agentura byla stoprocentně tajná a utajená. Tak to není. A pak je tady také otázka, která se týká členů Evropského parlamentu. Konstatujeme, že eh, že tedy eh, poslanci mají přístup k tajným informacím, ale často musí mít prověrku k tomu, aby mohli mít tento přístup. No, to asi bude stačit. Já bych mohl ještě eh, chvíli pokračovat, ale snad bude lepší poděkovat eh, panu předsedovi za to, že nám dal příležitost toto vysvětlit a diskutovat předseda. Děkuji vám oběma, doktoru Bornovi i doktoru Šajninovi, za velice eh, zajímavé téma, které jsme tady diskutovali. Děkuji, že jste dokázali dodržet časový limit a hovořit přímo k věci. And now we proceed to point number... No a nyní, nyní se dostáváme k bodu čtyři. Ke Kaliningradu, prosím. To je eh, zahnutí Kaliningradské oblasti do způsobené pohraniční oblasti. Máme návrh, který předložila komise. Eh, je to nařízení, které se týká Eh, z tyku v oblasti pohraniční eh, a je to z roku 2006. A já hned dám slovo k tomuto tématu a možná také nově jmenovaný zpravodaj Trianta Filides eh, k otázce Kaliningradu bude hovořit, ale až poté, co přednese svou informaci zástupkyně komise. Jste tady v sále, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. To je velice krátký návrh a také má prezentace bude krátká. Eh, otázka diskutování eh, Mm, usnadnění pohybu v oblasti Kaliningradské ehm, oblasti, to už je diskutováno nějakou dobu a důvod je, že podle statu quo a podle současného nařízení Kaliningradská oblast by byla rozdělena na tři části. Severní část, která by byla způsobila pro malý pohraniční styk s Litvou, jižní část by měla to tež s Polskem a ehm, Centrální část, včetně města Kaliningradu, by nebyla způsobilou oblastí. To znamená, že by tato oblast byla rozdělena do těchto tří podoblastí. Komise eh, zveřejnila eh, svou zprávu eh, v únoru a projevila určitou otevřenost pro snahu nalézt specifické řešení pro specifický případ Kaliningradu. Politické rozhodnutí v komisi bylo velmi rychle učiněno. Bylo rozhodnuto, že předložíme tento návrh. A jak vidíte sami v návrhu, e, je tady celkem jednoduché navrhnout technické řešení a koncem července byl návrh schválen. Dvě komise tady jsou pro komisi pro předložení tohoto návrhu. Za prvé je to specifická výjimka a pouze jedinečný případ Kaliningradu. A za druhé, eh, obecné definování pohraniční oblasti v tomto nařízení eh, se nesmí změnit. To nesmí být diskutováno, to není věc, kterou bude, by bylo možné změnit. Když se podíváte na ten jediný článek, článek 1, který je podstatným článkem, tak vidíte, že se tam nemění definice a také se navrhuje, že k nařízení bude připojena příloha. A v příloze je řečeno, že celá oblast Kaliningradu a také některé polské správní celky budou způsobilé oblasti pro pohraniční styk, kromě těch oblastí, které jsou již nyní e, způsobilé, to znamená těch 35 kilometrů. A možná bych vysvětlila, proč návrh komise e, zahrnuje také polské správní celky v pohraniční oblasti. Proč to vlastně vztahujeme také na oblast EU? Komise se domnívá, že e, je nutné rozšířit e, tuto oblast také na polské území, aby to skutečně mělo smysl, protože kdybyste Eh, aplikovali pouze současná pravidla těch 35 kilometrů, pak by to vlastně bylo velice, pouze velice malá města, městečka. Mělo by to velice malý dopad na ekonomické, turistické eh, a podobné eh, oblasti. Čili to je důvod, proč navrhujeme rozšíření pohraniční oblasti. Dále otázka bezpečnostní E, to všechno zůstává v platnosti a polské orgány se již zavázaly, že zcela jasně označí tu rozšířenou oblast a také spustí cílenou informační kampaň. Tolik tedy informace z mé strany. Děkuji. A teď pan Jasinský za polské předsednictví, prosím, k otázce Kaliningradu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také všechny pozdravit zde v tomto sále. Musím říct, že toto není typická situace, kdy předsednictví na úplný závěr vlastně může e, využít do značné míry všech pozitivních důsledků při eh, eh, pozměňovacího návrhu k nařízení. Eh, chci vám říct, jak to vypadá se stavem prací v této oblasti v pracovní skupině rady a jak vypadají jednání mezi radou a dalšími orgány. Nejprve bod 4 z prezentace, eh, kterou eh, předvedla polská delegace. Eh, v bodu 4 té PowerPointové prezentaci se říká transparentnost směrem k Evropskému parlamentu. Z perspektivy polské delegace a je to e, samozřejmě stanovisko polského předsednictví, je právě toto e, místem, ze kterého chceme výjít. Takže takto postupujeme směrem k parlamentu, takto postupujeme směrem k členským státům. Jinými slovy, chceme vám naprosto jednoznačně říct, jaké jsou e, technické režimy, jaká jsou technická řešení. Podobně to bude také v dohodě mezi Eh, Unii a eh, Ruskem. Eh, jsou tady vlastně tři základní otázky, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. A pak budu k vaší dispozici a prostřednictvím sekretariátu vašeho výboru, výboru LIBE, vám poskytneme všechny podrobnosti a ty tři hlavní směry, kterým teď jde polská delegace. To znamená Eh, takzvaná no precedent policy. My jsme eh, prostě se snažili eh, zjistit, jaké obdobné scénáře mohly být realizovány jinde. Zjistili jsme, že takovéto situace se nikde nevyskytují, je to skutečně velice jedinečné a specifické. Druhá věc, my prostě nechceme měnit definici žádným způsobem. A třetí věc, cokoliv, co jsme dělali, vlastně před dvěma lety již téměř jsme se formálně obrátili na komisi a také jsme analyzovali rizika. A údaje z této analýzy jsme také podrobili dalšímu zkoumání z hlediska pravidel Schengenu. Zjistili jsme, že nejsou v rozporu. A v neposlední řadě bych byl velice rád a také necháme tento dokument se sekretariátem u sekretariátu zítra. Když byste se Eh, kdybyste ještě přijmuli skutečnost, že tady budou přijata dvě prohlášení, takže ta první, eh, to první prohlášení eh, hovoří o tom, že toto není precedent, druhé, že to není řešení rady, ale řešení polské delegace, které skutečně pojmenovává všechny nutné technické a logistické režimy, které do budoucna budou uvedeny a v obchod a budou plně povídat šengenským principům. Takže takto jsme chtěli postupovat od samého počátku a chceme poděkovat také komisi za to, že nám umožnila tuto věc takto rozpracovat. Jsem k vaší dispozici pro otázky předseda. Děkuji, pane kolego, za e, tuto prezentaci a teď náš jmenovaný zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, velmi krátce. Děkuji komisi a také děkuji předsednictví za tuto prezentaci. Myslím si, že v tuto chvíli budu hovořit o názoru naší, eh, naší skupiny a také naší frakce. Já opravdu gratuluji komisi za tento návrh, protože si myslím, že podporuje svobodu pohybu těchto občanů. Myslím si, že ve výboru Libe nebudeme mít žádný problém s tím zahrnout Kaliningrad do seznamu těchto speciálních oblastí, protože tady hovoříme v podstatě oblasti, která je de facto na území Evropské unie. To znamená, že si myslím, že by bylo velmi dobré, aby všechny skupiny a výbory spolupracovaly s Evropskou radou, tak abychom opravdu mohli tuto práci dovést eh, ke zdárnému konci. Také bych eh, rád eh, řekl, že jsem samozřejmě vám k dispozici, to znamená, že pokud byste měl, měli jakékoliv otázky, tak můžete říci. Děkuji, tak to bylo velmi stručné a zároveň nápomocné. Měli jsme omezený čas na tuto diskuzi. A paní Stanoke se hlásila ještě. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka eh, hovořím jménem zelených a chtěla bych také dodat, že toto podporuji. Jako zástupkyně této oblasti a e, konkrétně po baltských států. Vítám volný pohyb e, osob v této oblasti, takže přeji jenom hodně štěstí. Předseda a ještě tady pan Buzutil. Ano, děkuji, pane předsedo. EPP ještě tyto věci musí interně prodiskutovat, ale na základě prezentace, kterou jsme dnes vyslechli, nemohu říct, že bych tady viděl nějaké problémy, nevidím důvod, proč bychom to také nemohli podpořit. Eh, předseda. Ještě někdo? Nějaký další bod? Nějakou poznámku, připomínku? Nevidím tady už nikoho reagovat na toto prohlášení od našeho zpravodaje, stínové zpravodajky a koordinátora za EPP. Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu, je to tak? Souhlasíte? Dobrá. Společná rozprava k šengenskému balíčku. Máme tady dva body, je to bod 5 a bod 6. Nejprve k šengenskému AKI, hodnotící mechanismus eh, pro kontrolu implementace šengenského AKI. Máme tady zkušeného zpravodaje, pana Carlose Coelia, který už toto téma Schengenu má dobře zpracované. A pak je tady otázka. Posílení šengenských aký prosazováním či posilováním hodnocení a monitorování e, šengenských pravidel. A to také zahrnuje pozměňovací návrhy legislativního návrhu hodnotícího mechanismu. A tento návrh předložila komise, takže my si nejprve vyslechneme komisi potom našeho zpravodaje, pana Coelho, a zbyde nám ještě čas na diskuzi zástupce komise, tak to je paní Linda Pajka nebo Monika Mozhammer, takže kdo z vás dvou dámy? Já můžu paní Belinda Like. Možná nakonec vystoupíme obě. Dovolte, abych začala já. E, jsem e, ředitelkou pro otázky migrace a hranic eh, v DG pro vnitřní věci a eh, tady ten balíček přijala eh, komise 16. září. Chtěla bych ho tak trochu uvést do určitých souvislostí. Takže sdělení a revidovaný návrh hodnotícího mechanismu a šengenského kodexu. E, k tomu je tady pár materiálů, které necháme rozdát a doufám, že tyto informační materiály lépe vysvětlí, co navrhujeme. Chtěla bych to uvést do určitého kontextu. Myslím, že Evropský parlament dobře chápe, Eh, nutnost, aby evropští občané eh, tady cestovali napříč bezpečnou a eh, Evropou a Evropou bez hranic. Je tedy zapotřebí, abychom ty hranice udržovali bezpečné, aby se lidé mohli bez obav pohybovat. Schengenská oblast v tomto směru také se hodně vyvinula. A teď, abychom se zamysleli nad tím, jak ten šengenský prostor byl spravován, zdali by mohl být spravován efektivně, efektivněji, zdali e, vlastně e, je tady e, všechno v pořádku, nebo by se mohlo něco změnit. A my máme určité návrhy v tomto směru, ale domníváme se, že ten balíček, který jsme předložili, je konzistentní s tím, co už jsme oznámili v našem sdělení o migraci 4. května a se závěry rady v červnu a také především, že je konsistentní s usnesením Evropského parlamentu z července. E, tento balíček se sestává z tří hlavních částí a já je postupně představím. Nejprve se jedná o hodnotící mechanismus, za druhé se jedná o takový hraniční kodex a velice omezené možnosti Eh, pro dočasnou dobu znovu zavést kontrolu na hranicích. A třetí věc, to je také velmi důležité, eh, to je politické vůdcovství, politické eh, vlastně vedení či vysvětlení toho, jak Schengens, šengenský prostor Eh, funguje. My jsme již v říjnu loňského roku navrhli, aby šengenský eh, hodnotící mechanismus se stal takovým efektivnějším nástrojem a eh, my jsme v listopadu loňského roku nakonec předložili konkrétní návrh. Měla bych tady ještě říct, že to není pozměňovací návrh k návrhu, v normálním eh, postupu spolurozhodovacím bychom samozřejmě eh, tady měli první čtení eh, Rady a Evropského parlamentu, ale my teď ten návrh doplňujeme co je velice důležité, je, že článek 77 zůstal právním základem. Vím, že parlament na jednání tohoto výboru v červenci eh, o těchto věcech diskutoval, diskutoval o tom i s předsednictvím, zdůraznil tyto věci také v usnesení v červenci přijatém. My sdílíme vaše stanovisko, že článek 77 je klíčový jako právní základ pro tento návrh. Víme, že řada členských států má jiný pohled na věc, ale my trváme na tom, aby článek 77 referendum a tady víme o podpoře Evropského parlamentu, byl i nadále právním základem. Takže ten hodnotící eh, mechanismus, toho se týkají především články 13 a 14. Eh, chceme tedy Eh, abyste pochopili, co tady je nové. Proto jsme také předložili návrh v písemné podobě s zvýrazněnými těmi novými prvky, eh, které jsou tedy tučně vytištěny. V zásadě chceme toto. Chceme jít nad rámec toho hodnocení. Chceme, aby eh, členské státy, pokud by měly problémy, dostali pomoc a mohli lépe spravovat své vnější hranice. Ne pouze nějaká doporučení, ale skutečně důsledné následné kroky. Takže tam, kde by měl členský stát vážné problémy a tam, kde by bylo ohroženo to, že bude plnit své povinnosti podle Schengenu, tak by měla být k dispozici technická pomoc, například prostřednictvím Frontexu podle situace. Nicméně, pokud všechny možnosti pod, eh, pomoci by se prostě eh, nesetkaly s úspěchem, tak by mohla Unie rozhodnout, eh, že by prostě tady zase jako pos poslední hraniční řešení bylo pro omezenou dobu znovu zavedená kontrola na hranicích, vnitřních hranicích Unie. Takže e, to hodnotící mechanismus, monitorovací mechanismus podle Schengenu by se samozřejmě spustili, aby se e, znovu tedy e, rozhodlo, jestli nastolit kontrolu na těch vnitřních hranicích či ne. A pak samozřejmě je Eh, podle toho, by se, podle toho by se rozhodovalo. Podle stávajících pravidel už tady existují možnosti, aby jednotlivé individuální státy po omezenou dobu znovu zavedly kontroly na vnitřních hranicích. To už je dopl, eh, do, vlastně ve článcích 22, pardon, 23, 24 a 25 specifikováno eh, v šengenském kodexu. My tam nespecifikujeme, kdy by ta opatření měla být zavedena. Jediné důvody, pro dočasné zavedení vnitřních kontrol jsou vážná hrozba eh, veřejné eh, politice, eh, veřejné bezpečnosti či interní bezpečnosti. Není to teď snažší ty kontroly na vnitřních hranicích zavádět. My říkáme, že vlastně samotná hrozba veřejné pořádku či bezpečnosti veřejnosti nestačí. Musí být eh, schváleno, že toto je opatření, které je nutné a přiměřené a já si myslím, že to je velice důležité, že to takto zdůrazňujeme. Rovněž navrhujeme a já si myslím, že to postupujeme správně, v Schengen dospívá, že e, vlastně znovu zavedení kontrol by, si, e, by muselo být podmíněno rozhodnutím na úrovni Unie. Jakékoliv e, E, takovéto znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích, ať už kdekoliv, by mělo důsledky pro všechny občany Unie. Takže Unie musí e, prostě zajistit, aby tyto, tato rozhodnutí byla přijímána koherentním způsobem. Nicméně členské státy nebudou, e, nebude jim odepřena možnost jednostranných kroků tam, kde bude naléhavá situace, dejme tomu v důsledku hrozby teroristického útoku. V červenci Švédsko na velice krátkou krátkou dobu zavedlo kontroly na vnitřních hranicích e, právě v důsledku toho e, různého neštěstí v Norsku, e, toho masakru v Norsku a v případě, že e, takováto nutná akce je okamžitě e, tedy e, nutná, tak může do pěti dnů členský stát tamto, takto jednostranně zavést, ale po této lhůtě je pak už další postup. Samozřejmě je třeba hodnotit, jakým způsobem Schengen funguje. My jsme to v našem sdělení také zpracovali. Co bychom chtěli navrhnout? Parlament a rada by se měli, eh, by měli vlastně každých šest měsíců, dejme tomu, diskutovat o fungování Schengenu, aby eh, vlastně vystavili takovou, eh, takový, takovou kontrolu stavu. A na základě těchto šestiměsíčních diskuzí bychom zjistili, jak Schengen funguje, jaká jsou hlavní témata, která máme řešit. Já se domnívám, že to by nám společně Eh, parlamentu, komisi, radě umožnilo eh, se hodně poučit ze situace a anticipovat problémy, dělit se o obavy a neřešit pouze jednotlivosti, ale mít ta, měli bychom takovou koherentnější představu dlouhodobého charakteru a lépe bychom zajistili fungování Schengenu. Děkuji. Děkuji. A teď náš zpravodaj, pan Koelo. A poté dáme slovo polskému předsednictví a následovat budou diskuze. Takže nejprve pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, všichni souhlasíme s tím, že ten současný hodnotící systém Schengenu není vhodný. Myslím si, že většina z nás vidí naléhavost této situace ten systém musí být jednodušší a efektivnější. Nicméně k té aplikaci musí dojít transparentnějším, rychlejším a efektivnějším způsobem, protože to byl také cíl Evropského parlamentu. Vlastně již od roku 2009, kdy nám Evropská komise předložila svůj první návrh. Tento cíl byl také uznán jak s výborem pro spravedlnost a vnitřní záležitosti a hovořilo se tehdy o nutnosti posílit dohled nebo jaksi hodnocení toho, jak členské státy využívají a prosazují pravidla šengenského systému, tak abychom se podívali na ty existující problémy. Uh, Evropská komise samozřejmě také tento cíl sdílí. Já bych eh, rád také poděkoval Evropské komisi za to, že nám naslouchali a že také stáhli svůj návrh z roku 2009 a že v listopadu roku 2010 předložili nový návrh, který uznával právo spolurozhodování pro Evropský parlament. Rád bych také poděkoval Evropské komisi za to, že jak si zapracovala mé návrhy a také děkuji za to, že je zahrnula do toho nového balíčku, který nám byl předložen. Ten nový návrh se snaží změnit hodnotící šengenský mechanismus. A co se týče těch hlavních e, změn, tak jak nám je předložila Evropská komise, tak odpovídají pozměňovacím eh, návrhům eh, Evropského parlamentu i usnesení e, které schválil Evropský parlament. To znamená, že jde o podpůrný mechanismus pro ty členské státy, které se nacházejí ve složité svízelné situaci. A agentura Frontex bude tou agenturou, která bude hrát tuto zásadní roli. To znamená, hovoří se tady také o možnosti, jak si posledního nástroje znovu zavedení kontroly vnitřních hranic. A toto samozřejmě odpovídá i naší žádosti. My jsme chtěli právní základ, na základě něhož by bylo možné znovu zavést ochranu vnitřní hranice v mimořádných situacích. Bylo to již ve zprávě, nicméně my jsme hledali nový právní e, základ, protože tady došlo ke změně šengenského kodexu, kodexu, jak jsme již o tom hovořili. A já doufám, že díky těmto návrhům budeme moci opravdu, e, budeme moci vytvořit vytvořit opravdový funkční systém. V tuto chvíli eh, doufám, že Evropský parlament a Evropská komise budou moci spolupracovat. Eh, teď máme určitý prostor pro polské předsednictví. Chce prosím vystoupit eh, zástupce polského předsednictví předtím, než zahájíme diskusi. K no, nám máme docela dlouhý seznam řečníků, pakliže nechcete hovořit, můžeme rovnou začít eh, s diskusí. Máme tady velký počet eh, řečníků a navrhuji, abychom si dali limit tři minuty rovnou od začátku, aby všich se dostalo na všechny. Takže začneme panem Busutilem. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tyto návrhy a děkuji za prezentaci komise i za prezentaci zpravodaje pana Koela. Já se dívám pozitivně na tento návrh, protože si myslím, že když tady je právo EU, to je svoboda pohybu v rámci EU, pak to nemůže znamenat, že jednostranně jedna členská země toto právo ostatním občanům z ostatních zemí odebere. To je prostě princip a já tedy velice vítám tento návrh. Má otázka se týká spíše na praktické dopady a provádění a sice konkrétně, jak zajistit, že rozhodnutí přijaté na evropské úrovni Eh, oproti eh, jednostrannému rozhodnutí členské země, do jaké eh, míry můžeme zajistit, že takové rozhodnutí bude dostatečně transparentní a dostatečně odůvodněné. A mohu hovořit o konkrétním případě, o kterém všichni víme. Francouzské orgány <clears throat> začátkem tohoto roku eh, zavedli eh, kontroly na hranici s Itálií z důvodu, o kterých všichni víme. A já myslím, že v tomto novém scénaři podle nového právního předpisu už nebude možné, aby francouzské orgány takto postupovaly z vlastního rozhodnutí. Dobrá, dobrá, ale jaké záruky máme na evropské úrovni, že rozhodnutí na evropské úrovni eh, bude dostatečně transparentní a dostatečně odůvodněné, aby eh, členským státům, kde vzniká hrozba pro veřejný pořádek, eh, bylo možné, umožněno řešit takové situace. A co když takové rozhodnutí bude činěno na základě subjektivních aspektů, nikoli objektivních? Prosím komisi i zpravodaje, aby mě v této věci ujistil. Děkuji, pan Ensiu. Děkuji, pane předsedo. Balíček, který předkládá komise, eh, přináší zlepšení šengenského systému. Bohužel si ale myslím, že eh, nereformuje dostatečně eh, zvládání evropského prostoru pro volný pohyb občanů. Když se podíváme na hodnotící mechanismus, pak nový návrh komise přebírá eh, některé předchozí návrhy z výboru LIBE. Nejdůležitější je to, že zavádí mechanismy sankcí pro členské státy, které nenaplňují AKY. Systém bere v úvahu že členské státy a Evropská komise i Frontex eh, musí eh, podniknout určité kroky, než aplikují sankce. Systém sankcí může být efektivní způsob, jak vést členské státy Schengenu, aby rychleji naplnila právní kritéria. A může také řešit situaci kdy členské státy naráží na problémy. Chci uvést konkrétní věc. Podporujeme názor, že členský stát nesmí nikdy být vyloučen ze šengenského prostoru, že je vždycky třeba hledat řešení v duchu evropské solidarity. Další věc je politování hodné, že Evropská komise neschválila návrh Evropského parlamentu schválit jednotný systém pro šengenské státy a pro kandidátské země. Dokud máme dva hodnotící systémy, budeme mít stále problém dvojího metru, což neodpovídá principu solidarity a rovného zacházení. Pokud jde o záruky, pojistky, zavedení výjimečných kontrol na hranici vychází eh, z nediskutovatelné podmínky, podle které naprostá svoboda pohybu musí být pravidlem a zavedení eh, kontrol na vnitřních hranicích je pouze dočasným a výjimečným opatřením. Návrh komise proto zahrnuje některé pozitivní e, aspekty, ale neřeší vše. Pozitivní je, že nový mechanismus vyžaduje, aby jakékoliv rozhodnutí zavést znovu hraniční kontroly musí být přijato na evropské úrovni. A to je bezesporu pozitivní rozhodnutí, oproti předchozí situaci, kdy některé členské státy zavedly jednostranně hraniční eh, kontroly. To byl případ Francie a Dánska. Nicméně naše skupina eh, je zneklidněná. Že návrh komise stanovuje, že taková rozhodnutí budou činěna na základě komitologie, což vylučuje eh, Evropský parlament z diskuse. Eh, kdy parlament takto je vyloučen ze skutečného rozhodnutí. Víme, že v komitologickém postupu má Evropský parlament mnohem omezenější místo. A další aspekt, který nás zneklidňuje, Eh, hrozba eh, veřejnému pořádku zahrnuje také migrační toky. Já myslím, že migrační toky by neměly být důvodem pro obnovení kontrol na hranici. Naopak eh, měly by být součástí evropské politiky solidarity, opírající se o kontroly na vnějších hranicích. Děkuji další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Toto je téma, které Eh, vyvolává hodně emocí, když se diskutuje v parlamentu. Eh, ne, že by to snad bylo ze strany komise, spíše ze strany eh, jednostranných rozhodnutí některých zemí. Já chci říci, že nám se líbí, co komise předkládá do parlamentu. Líbí se nám to jak z hlediska hodnotícího mechanismu, tak se nám to líbí i z toho hlediska, že eh, komise vzala, zohlednila eh, řadu návrhů eh, zpravodaje a také mm, je tady otázka těch výjimečných hraničních kontrol, které by do budoucna mohly být povolovány. Komise chce velice jasně to omezit pouze pro hrozby veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Eh, někteří kolegové, konkrétně pan Bosutil, tady hovořili o objektivních kritériích či subjektivních aspektech. No, ona eh, obecně to mm, obecná kritéria jsou vždycky trošku hodnocena i z hlediska subjektivního. Eh, rozhodně by bylo dobré mít někoho neutrálního, jako je komise, kdo rozhodne spíše než členské státy, které mají zase své vlastní emoce a svou vlastní citlivost. No, nemám na mysli pouze Francie a Itálie. Prosím, řekněte mi, jaká hrozba pro veřejný pořádek hrozila v Dánsku, když Dánsko se tak rozhodlo zavést kontroly. Podle našeho názoru návrh z komise je jednoznačně velkým krokem vpřed. A já doufám, že v parlamentu dokážeme najít možnost eh, ještě případně vylepšeného nebo přesnějšího formulování, aby se zachovalo šengenské aky, které podle mého názoru je stejně důležité jako eh, zpráva eh, ekonomických záležitostí pro budoucnost Evropské unie. Děkuji. Ano, a teď stínový zpravodaje, zpravodajové paní Ludford. Thank you, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Jako kolegyně a kolegové i já vítám tento balíček Evropské unie a e, vidím, e, že hodně vychází z práce parlamentu a především z práce našeho zpravodaje pana Koelia v letošním roce. E, je to transparentnější, je tam více fakt, projektů, je to rigoróznější, víc se klade důraz na monitoring a na akční plán, do kterého byl zapojen Frontex. Takže to je dobrý mix podpory a určitých sankcí. E, to je přesně to, co pan Coelho měl v úmyslu a já si myslím, že to je dobrá věc. Řekla jsem tehdy, e, když jsme hovořili o zprávě pana Coelho, že velmi podporuji, tak jak to tady řekl kolega, konvergenci těch dvou hodnotících systémů, že by tady e, měl existovat rozdíl mezi tím, co máme zavedeno pro sebe a tím, co je e, pro kandidátské státy do šengenské e, zóny a že by se tam hodně mělo jednat o skutečnosti, jako je korupce či organizovaný zločin, což bohužel jsou fenomény známé uvnitř Unie a šengenského prostoru. Takže já doufám, že v tomto ohledu bude práce také pokračovat. Ještě něco jsem si tady poznamenala. z takové jakoby zajímavé perspektivy umožnit eh, Spojenému království a Irsko, aby byly hodnoceny. Eh, tady možná eh, se na to nedívat z perspektivy práva Irska a Spojeného království, ale z perspektivy členských států a jejich práva na to zjistit, zdali Irsko a Spojené království plní svá E, své závazky a povinnosti, co se týče, dejme tomu, justiční spolupráce, ochrany údajů a tak dále, tak jak o tom hovoří šengenský režim. Já jsem neměla možnost e, zkontrolovat e, to, co bylo užito pro Eh, IT agentury, ale myslím, že bychom tady měli mít nějakou formulaci, eh, která by takovýto cíl podpořila. Myslím si, že jako parlament podporuje článek 77 a právní základ z něho vyplývající, tak to já sdílím a nepochybně prostě bychom nemohli přijmout právní základ podle článku 70, ale článek 77 hovoří o spolurozhodování, článek 70 hovoří o účasti Spojeného království a Irska. Takže já doufám, že se to nějak podaří e, vyřešit. A určitého pokroku je dosaženo. Vím, že pan Coelho e, by rád Eh, aby se nalezla nějaká pragmatická řešení, podobně jako u těch IT agentur. Takže nehledejme tady jenom nějakou perspektivu eh, ze strany zemí za kanálem, ale je to prostě právo unijních států. A líbí se mi ten odkaz ve sdělení ohledně šengenských aký, kde se hovoří o tom, že se pokračuje v práci těch hlavních směrů pro implementaci šengenských principů. Počátkem roku tady vlastně nešlo pouze o francouzské stanovisko k hraničním kontrolám, ale také eh, k tomu, co dělá Itálie ohledně eh, těch hlášení o stálem pobytu paní Stanok, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná. I my vítáme e, tento mechanismus, tak jak je e, o něm hovořeno a také e, trváme na tom, aby prostě tady mohly být řešeny případy, kdy musí zasáhnout členský stát jednostranně, ale tyto případy musí být mimořádné a ten režim uvalen pouze na e, dobu pěti dnů, maximálně pěti dnů a nemůže být prodlužován. Rovněž e, jsem stejného stanoviska jako socialistická frakce v tom smyslu, že my e, vlastně odmítáme to propojení s přistěhovalci a s obavou z, veřejné, z ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Takže vítáme eh, defin, možnou definici v legislativě toho, co je, dejme tomu, označeno za eh, závažnou hrozbu a tak dále. A to, co by tedy spadalo do vnitřní a vnější kontroly, eh, či do Eh, kontroly vnějších eh, vnějších a vnitřních hranic. Eh, do těch definic by neměla být zahrnuta otázka přistěhovalectví a potom vlastně i ty postupy při řešení návratu do země původu by neměly být předmětem kontroly v rámci Schengenu. Je zřejmé, že i Evropský parlament musí být zapojen do eh, těch událostí větší měrou. Takže eh, chtěla bych závěrem jen říct, že bych prosila komisi, aby Evropský parlament do těchto postupů co nejvíce zahrnovala. Děkuji, paní Keller. Já samozřejmě velmi souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Chci zdůraznit, že i když velmi souhlasíme s postupem komise a s tím, že to tady vlastně uvádí na tu komunitární úroveň, tak máme určitý velký problém s tím, že by explicitně migrace měla být eh, vnímána jako hrozba eh, bezpečnosti. Pokud tam nejsou další hrozby, proč zrovna eh, migrace, proč zrovna si by měly být hrozbou bezpečnosti. Eh, takže to je jedna věc. A ohledně účasti parlamentu, tak samozřejmě víme, jaké je stanovisko komise, ale když jde o rozhodnutí, eh, jaká země by měly zavést eh, kontroly či ne, pokud tady, dejme tomu, přání nějakého členského státu uzavřít ty hranice a tak dále, kontrolovat je, tak by i parlament měl být informován o důvodech, které k tomu ten dotyčný stát vedou. Mám ještě jednu otázku, ale to je zatím otevřené chtěla bych vědět, co se děje, když e, členský stát prostě se nedrží rozhodnutí přijatého na unijní úrovni. Děkuji, pan Tientafilidis. Děkuji, pane předsedo. Nejsem stínovým zpravodajem za naši skupinu, ale má kolegyně zde není a z toho důvodu bych rád řekl, že opravdu vítáme návrh Evropské komise, který se týká jaksi zachování šengenského aky, prostřednictvím evropského nástroje hodnocení, který nedovolí členským státům v podstatě přijím, přijímat eh, opatření, eh, znovu zavedení kontrol v mimořádných situacích, mm, jak se pouze z jedné strany nebo já si myslím, že tady prostě jednoduše eh, se pohybujeme ve velmi citlivé oblasti, protože tady se hovoří o tom, jak členské státy mohou zajistit kontroly na svých hranicích, protože tady se hovoří o situacích, které ohrožují veřejný pořádek a bezpečnost. A v, eh, v rámci této kategorie se počítá jak se se situacemi, které nejsou příliš jasné. Ty hypotézy jsou eh, nejednoznačné a týkají se hlavně třetích států. Tady se nehovoří přesně o tom, v jakých mimořádných situacích. A také se nehovoří o tom, co to znamená si masivní přístup nebo příliv občanů ze třetích států. To znamená, že tady máme opravdu velmi velký manévrovací eh, prostor prostor, že v podstatě, že nebudou dodržována pravidla nebo že se poruší azylová pravidla. Dále, co se týče Frontexu, co se stane ve chvíli, kdy některé členské státy nebudou plnit své hraniční povinnosti a co se stane s členskými státy, které budou muset zajistit e, útočiště pro nějaké mise Frontexu? Děkuji. V případě, že by členský stát eh, neplnil své povinnosti, tak eh, Evropská eh, či kdyby vlastně neplatili nějak ta běžná pravidla, tak by členský stát měl právo si zavést vlastní, ale měla by Unie v tomto případě možnost eh, vlastně eh, to rozhodnutí členského státu nějakým způsobem zvrátit? Eh, další věc, jakékoliv nové zavedení kontrol by eh, mělo být v mimořádných eh, okolnostech odebráno eh, členskému státu a řešeno na unijní úrovni. Mimořádná pravomoc členského státu má být omezena na pět dnů a e, poté vlastně e, se šest týdnů ta záležitost na úrovni komise e, nemůže znovu otevřít. Co se bude dít během této doby? Já musím říct, že jsem rád, že Spojené království do šengenské oblasti, šengenské zóny v tuto chvíli nepatří. Předseda, děkuji teď si poslechneme paní Mathieu. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že vítám velkou část tohoto návrhu. Schengen je aký, eh, které si opravdu hýčkáme a evropští občané jsou, eh, se z něj radují. Jako francouzská občanka eh, se nicméně stavím na stranu vedení rady a v případě nutnosti, v případě mimořádných okolností, to, co je navrženo, mi vůbec nevyhovuje a myslím si, že se tady opravdu hodně odebírá svrchovanosti státům a nebylo na eh, komisi, aby něco takového navrhovala, ani rada, ani parlament nic takového od komise nežádali a myslím, že komise překročila své pravomoce v této iniciativě iniciativě. Takže žádám odpovědi. Říká se tady o mimořádných eh, okolnostech, co se pak stane po těch pěti dnech, pokud v mimořádných okolnostech eh, ten členský stát na pět dnů zavede kontroly, jak to pak bude probíhat podle komitologie, komitologie protože eh, si dovedu představit, že tady to stanovisko bude přijato s určitým časovým odstupem. A chci také, aby nám komise řekla, Eh, za, dejme tomu, posledních pět let, kolik případů znovu zavedení kontrol eh, na vnitřních hranicích bylo zaznamenáno. Předseda, děkuji. Na řadě je paní Bockurt. Děkuji, pane předsedo. Dvě praktické otázky na komisi. Co se týče tohoto návrhu v první řadě, a poté ještě budu hovořit o druhém návrhu změny nařízení. Takže co se týče změny Schengenského kodexu z roku 2006 a poté z března roku 2011, protože tady došlo k určitým technickým změnám, Ale jak to tady vlastně bude v konečném důsledku vypadat? A dále, komise říká, že pokud členský stát nebude schopen kontrolovat své hranice, tak by to mohlo vést k tomu, že bude zavedena kontrola, ale jakým způsobem? Jakým způsobem toho chce Evropská komise docílit? Jak chcete v podstatě zajistit to, aby členské státy se tady vyhýbaly svým povinnostem právě v rámci toho návrhu. Děkuji. Mrs. Gons. Paní Gons. Thank you very much. Děkuji. Také já si myslím, že tady ta formulace jednostraného rozhodnutí eh, zavést hraniční kontrolu, je, to je trošku riskantní, když vidíme praxi jak často se to bude odehrávat, jak často to bude prováděno. Eh, často se hovoří o dvojím metru. Parlament eh, několikrát řekl, že dvojí metr je nepřijatelný, že musí být zcela jasné stanoveno, stanovena kritéria srovnání, když hovoříme o nových členských státech, jak tedy Bulharsko a Rumunsko, které kandidují do šengenského prostupu, prostoru. Musí být zcela jasné, že eh, tady tyto eh, státy nesmějí být předmětem eh, aplikování dvojího metru. To musí být celé jasné. Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako kolegové, také my vítáme tady pozici eh, zpravodaje i návrh ze strany komise. Musíme si ale také uvědomit, že prostor bez vnitřních hranic to je jeden z největších eh, úspěchů Evropské unie. Pro evropské občany je to hmatatelný výsledek a je to nejkrásnější symbol jednoty v Evropě. Nejlepší symbol spolupráce mezi členskými státy. V návrhu novelizace nařízení tady eh, komise předkládá podmínky pro eh, zavedení dočasné kontroly na hranicích. Je tam také řečeno, že je to pouze ve výjimečných eh, situacích, pouze jako nejzaší řešení. A myslím, že spíše než členské státy by právě komise měla rozhodovat o takovém znovu zavedení hraniční kontroly, stejně jako o případném prodloužení eh, takové kontroly. Nemělo by se to ponechat na členských státech, protože to, co vidíme eh, v Evropě nyní, tak vidíme v těch jednotlivých oblastech, jak eh, to vypadá. Je velice důležité ponechat to komisi, která je neutrální pokud jde o, o vytvoření hodnotícího mechanismu pro šengenské aky, podporuji zpravodaje pana Koela v jeho ambici. Ano, je to velice důležité, e, aby tady byla důvěra mezi členskými státy navzájem, ale také mezi členskými státy na jedné straně a komisí na druhé straně. To si musíme uvědomit, aby se eh, nikdy neohrozil princip svobodného pohybu a také myslím, že komise by tady měla sehrávat eh, velice důležitou úlohu, aby eh, prostě to posouzení nebylo prováděno členskými státy navzájem, protože to ohrožuje podle mého názoru solidaritu. Také podporuji zpravodaje v přání využívat efektivněji zdroje a e, zahnout Frontex do e, posouzení e, rizik. Stejně tak také je třeba, aby neexistoval dvojí metr, aby tady byla stejná kritéria pro členské státy i pro kandidátské státy. Ale prosím, všichni musíme mít na paměti, že musíme hovořit o Schengenu jako o velkém symbolu EU eh, e a jakožto o vynikajícím úspěchu. Z tohoto hlediska musíme všechno eh, nazírat a považovat zavedení kontrol za výjimečné opatření. Děkuji, paní Nadilčeva. Děkuji, pane předsedo. Já také vítám eh, návrhy komise, ale chtěla bych říci, že aby byl mechanismus účinný, musí mít jasně stanovené cíle a na druhé straně jasně stanovené parametry eh, na vstupu i na výstupu. Pokud je o cíle, tak si myslím, že tímto šengenským mechanismem máme dvojí cíl. Posílit důvěru mezi členskými státy posílit důvěru občanů v bezpečnost v rámci Schengenu a také důvěru mezi eh, členskými státy. To je velice důležité tady posílit transparentnost. To se projevuje ve všech třech bodech, které chci zdůraznit. Za prvé vítám a raduji se, že eh, poprvé poprvé skutečně hodnotící zprávy přinesou konkrétní opatření. To si myslím, že je důležité od začátku, aby byla stejná kritéria pro všechny a aby se pravidla hry neměnily během hry. V rámci celého procesu je zapotřebí transparentnosti. Právě tato transparentnost zajistí rovný přístup ke všem členským státům a posílí důvěru občanů. Za druhé, Eh, obnovení kontrol. Jak se bude eh, defi- definovat eh, skutečná hrozba? Nabídne komise konkrétní parametry, v jakých konkrétních situacích může členský stát rozhodnout, že obnoví na pět dní kontroly? Vítám tu myšlenku, protože si myslím, že takové opatření umožní omezit instrumentalizaci té otázky z obnovení hraničních kontrol instrumentalizace často pro z interních politických důvodů. A poslední bod, myslím, že všichni musíme sledovat, jak eh, komunikujeme eh, o této věci. Nejde o omezení suverenity státu ani o omezení volného pohybu. Tato politika, která je povznesena na evropskou úroveň, jasně ukazuje, že tady musí být transparentní, účinný mechanismus, který bude aktualizován, aby lépe odpovídal zájmu evropských občanů. Děkuji. Děkuji také vám a prosím další. E, credo che il concetto che stia passando... Já si myslím, nebo co se vlastně v tuto chvíli děje, nebo co můžeme v tuto chvíli spochybnit? Svobodný pohyb občanů, protože v tuto chvíli budeme zavádět kontroly na hranicích, protože tyto kontroly budou samozřejmě platit e, pro všechny. Ale pár připomínek, protože tady máme samozřejmě boj proti zločinu, Občas také hovoříme o těch přistěhovaleckých tocích a poté hovoříme také o těch mimořádných situacích. Takže toto jsou ty základní argumenty. Já si myslím, že tímto se opravdu vracíme dozadu, do naší minulosti. To znamená, že ty výdobytky Evropské unie, v podstatě o ně začínáme přicházet, protože my se přece chceme vyvíjet tím směrem k federalismu. Někdo tady hovořil o tom, že tady dochází k omezení suverenity. Ano, opravdu je to omezení suverenity, protože eh, my hovoříme v podstatě o Evropské unii, v níž bude docházet k omezení suverenity kvůli kontrolám na hranicích. Protože ve chvíli, kdy přeci chceme bojovat proti zločinu, tak samozřejmě musíme přeshraničně spolupracovat. Ano, to ano, ale přece nebudeme spochybňovat šengenský systém z toho důvodu, že chceme bojovat proti zločinu. Já si myslím, že tyto argumenty jsou opravdu velmi zjednodušené, protože ve chvíli, kdy dojde k nějakému zločinu, tak samozřejmě uh, nemůžeme počítat pouze s nějakým jedním dokumentem. Ve chvíli, kdy ty jsi součástí nějaké jaksi organizované zločinecké skupiny, tak nebudeš moci opustit zemi. Ano, v pořádku. Například mm, bojujeme proti drogovým eh, kartelům nebo proti v podstatě obchodu s drogami. Tak proč vlastně tito lidé eh, nebudou moci přecházet hranice nebo, nebo k jakým kontrolám, jak to budeme kontrolovat? V souvislosti s tou hroznou situací eh, v Itálii. Eh, dostáváme různé jaksi dokumenty eh, od španělských, od francouzských partnerů a mimo jiné jsme tedy měli i různé hosty z, z různých členských států, ale já prostě v tuto chvíli nevidím eh, žádnou, žádný jaksi vývoj eh, k, k větší svobodě nebo k větší demokracii, protože tito mladí lidé, kteří s nějakým humanitárním vízem přijeli eh, do Itálie, tak v podstatě byli odmítnuti, byli zamítnuti. To znamená, že po několika měsíčním utrpení přijeli do Itálie, tam byli jaksi vystaveni eh, jaksi kontaktu nebo střednutí s italskou eh, policií. Oni vlastně jaksi se nejdříve dostali do Francie, o odtamtud byli vyhnáni, přišli hory, objevili se v Itálii. Eh, jak to, že Mm, tady hovoříme o Evropě. Vždyť to přece není vůbec eh, Evropa, protože ve chvíli, kdy hovoříme o boji proti nelego, nelegálnímu přistěhovalectví, tak tady nemůžeme hovořit o Schengenu. Tady musíme hovořit o spolupráci na hranicích, protože kdo řekl, že k tomu odmítnutí mělo dojít na italské hranice nebo na francouzské hranici. A pokud francouzské úřady chtěly odmítnout tyto uh, Eh, lidi, tak je přece neměli posílat do Itálie, měli je eh, přepravit do Tuniska. Já si myslím, že ve chvíli, kdy máme nějakou loď, která přijede z Malty, tak ji přece nemůžeme vrátit na Maltu. Pan Klejs. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já musím říci, že většina kolegů zde ve výboru si dělá největší obavy v souvislosti se svobodou pohybu Evropské, v Evropské unii. A já mám pocit, že tady je v podstatě přehlížen cíl eh, šengenského systému. Jejímž, jehož hlavním cílem je kontrola vnějších hranic Evropské unie. To znamená, ve chvíli, kdy ty vnější hranice nebudou dostatečným způsobem kontrolovány, tak je přece logické, že jednotlivé členské státy, nebo řekněme vnitřní hranice budou chtít kontrolovat. To znamená, že členské státy se budou eh, jak si snažit chopit této iniciativy ve chvíli, kdy vnější hranice nebudou kontrolovány. A komise se tady snaží předložit návrh, jímž se mění současná pravidla a to tady z, z pragmatické perspektivy vidíme, že tady jde tedy o to, že určitá pravidla nebudou po nějakou dobu dodržována. Paní Matiu položila podobnou otázku, jako chci položit já. Jak by to vypadalo v následující situaci. Jeden specifický členský stát kontroluje své hranice v rámci EU v po dobu pěti dnů. Poté začne celý ten postup komitologie, tak aby tato kontrola by mo- byla prodloužena. A já se ptám, zdali tady existuje nějaká možnost pro Evropskou komisi, aby to všechno zkontrolovala, zhodnotila ještě předtím, než předloží návrh. A pokud ano, tak to přece může trvat až tři měsíce. Ale co budeme dělat ve chvíli, kdy ta situace bude opravdu velmi naléhavá? Po pěti dnech eh, těchto znovu ob, obnovených kontrol na hranicích. Co se stane? Co se stane, dokud Evropská komise nedokončí své hodnocení, protože to může přece trvat až tři měsíce? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Evropská unie se nebude moci ještě hodně dlouhou dobu držet té filozofie, že kdokoliv bude se chtít dostat do Evropské unie, bude jaksi hrozbou pro veřejný pořádek. Dokonce i v takovýchto situacích, o kterých hovoříme. Protože Tady nehovoříme o masách zločinců, kteří v tuto chvíli se dostali nebo zaútočili na evropskou pevnost. Tady jde přece o naprosto mimořádné situace, například co se týče Tuniska s jasminovou revolucí, a, e, napří, a nebo například e, o e, válku v Libii. To znamená, že reakce na takovouto situaci to znamená, že se řekne, že začne kontrola vnitřní hranic, že začne fungovat nový systém, protože tady dochází k ohrožení veřejného pořádku, tak to je jako kdybychom v tuto chvíli předpokládali, že všichni, kdo žádají o pomoc eh, Evropskou unii, jsou automaticky zločinci anebo spolupracovníci zločinců anebo eh, jaksi zločineckých gengů. Ale ta takováto filozofie přece nemůže fungovat dlouho, protože tady došlo ke, nebo tady v podstatě hovoříme o ohrožení bezpečnosti. My tady neustále hledáme nějaké nové mechanismy, ale to vlastně pouze vede k tomu, že v podstatě selhávají všechny bezpečnostní systémy a to přece nemůže zakrývat to, že my už přece jako Evropská unie velmi dlouho nemáme společnou azylovou politiku, která v podstatě stagnuje. A dokud nebu- nenajdeme nějaké řešení pro tuto situaci, tak přemýšlet nebo vnímat Evropu jako pevnost a neustále přemýšlet o nových vnitřních nebo vnějších kontrolách, no tak prostě tak toto jednoduše fungovat nebude, protože spolupráce se třetími státy je zcela zásadní v oblasti středozemí a tedy potřebujeme nové vztahy, jiné vztahy. Nicméně to to poselství, které vysílá Evropská unie všem demokratům, kteří eh, v tuto chvíli bojují, eh, ať už je to v Libii, v Tunisku eh, nebo v Maroku, tak v podstatě to poselství, které spočívá v tom, že budeme posilovat kontroly na našich vnitřních hranicích, jelikož tady dochází k ohrožení evropského veřejného pořádku, no tak já si myslím, že ty dopady budou opravdu katastrofální, budou opravdu velmi negativní. Já jsem chtěla říci, že tady vůbec nehovoříme o evropských hodnotách a z toho důvodu si myslím, že tady hovoříme opravdu o skandální situaci, protože tady to není debata o suverenitě členských států, ani tady nehovoříme o e, zločinu. Samozřejmě ve chvíli, kdy dojde ke teroristickému útoku v Norsku, tak samozřejmě je to důvod k tomu, aby, aby se v podstatě iniciovala celá bezpečnostní eh, strategie v Evropě. Ale to přece nemá vůbec co dočinění s tím, co se stalo ve středozemí. To znamená, že toto jsou ta opatření, která je třeba přijímat, protože toto by vůbec, nebo tato debata by vůbec nebyla nutná, kdybychom se od začátku snažili lépe řídit takovéto situace, protože máme dostatek směrnic, které mohly být včas aplikovány a nedošlo by k tomu, že v tuto chvíli tady hovoříme o takovýchto nástrojích a myslím si, že to je velmi špatné poselství, které vysíláme. Děkuji, takže teď myslím, je na čase, abychom dali slovo paní Spike, aby mohla reagovat na to, co tady zaznělo. A pak ještě náš zpravodaj, pan Koel. Děkuji, pane předsedo. Učiním pár připomínek a také e, kolegyni vyzývám, aby se ke mně připojila e, konkrétně e, ten rozhodovací proces na úrovni Unie a také k tomu, co řekla celá řada poslanců, jak bychom řešili ty urgentní situace tam, kde by bylo zapotřebí podle úvahy členského státu okamžitě zavést kontrolu na vnitřních hranicích. Úvodem chci říct, vlastně nechceme znovu nastolit kontrolu vnitřních hranic. E, jediné důvody, které by mohly k určitému takovémuto kroku vést, je velká hrozba vnitřní bezpečnosti, takže migrační toky, e, velké e, toky přistěhovalců nejsou sami o sobě důvodem pro zavedení těchto kontrol. Ale je tady článek 23a, který jde ještě nad rámec šengenského kodexu. Eh, souhlas členského státu, členskému státu musí eh, být eh, podmíněn eh, tím, že se ukáže, že toto opatření je nutné a přiměřené. Takže nejenom je třeba prokázat vážný, eh, vážnou hrozbu vnitřní politice či bezpečnosti, ale zároveň také ten členský stát musí prokázat, že toto je přiměřené a vhodné opatření argument, že tady chceme aplikovat dvojí normy, které jsou či eh, pro země, které jsou eh, členy Schengenu a eh, na rozdíl od těch, které nejsou. To už jsme vyslechli, na to jsme reagovali. Z hodiska komise tady není rozdíl. Schengenské, aky se vztahují na šengenské země a na země, které chtějí přistoupit k šengenskému prostoru. Třetí věc to tedy řekl jeden pan poslanec ohledně těch hlavních směrů, které jsme zmínili ve sdělení, co se týče cestovních dokladů a tak dále. Tady bych vás chtěla informovat, že před letní pauzou jsme měli schůzku se členskými státy a hovořili jsme o různých krocích a hlavních směrech pro podporu implementace šengenských aký a tuto diskuzi s členskými státy budeme ještě Eh, vlastně na ní navazovat a eh, plynou z toho nějaké konkrétní kroky. A ještě než dám slovo kolegyni, tady nejde o svrchovanost členských států versus komise. Eh, Členské komise tady nechce nějak předjímat roli členských států a rozhodovat za ně, zdali se jedná o vážnou hrozbou či nikoliv. Je velmi správné, že členské státy jsou odpovědné za bezpečnost lidí uvnitř svých hranic, nicméně zavedení kontrol na vnitřních hranicích nemusí být vždy přiměřené. My to nechceme eh, nějakým způsobem zakázat, nezakazujeme členským státům, aby prostě eh, reagoval na tyto věci, ale není to samospasitelný lék. A teď ještě Monika Mosham, myslím, že by bylo užitečné, kdyby si vysvětlila, jak ten celý postup funguje a e, když přijímá tedy e, komise rozhodnutí. Paní Moshammer jménem komisy, ještě nějaké e, další upřesnění? Pokud ano, tak velice stručně. Děkuji vám. Postup komitologie to je opravdu velice zvláštní záležitost. Pokusím se to stručně osvětlit. Takže tady jsou dvě možné cesty. Tam, kde se jedná o znovu zavedení kontroly na hranicích, hovořili, eh, hovoříme, dejme tomu, o samitech NATO a takovýchto opatření. V tomto případě návrh opatření je eh, komisi předložen a Evropský parlament je informován. Prováděcí opatření, eh, tak jak je to v nařízení o 8.2 a e, všechny tři instituce musí být informovány najednou. Komise může jít dál pouze, pokud tady je kvalifikovaná většina. Pokud kvalifikovaná většina rozhodne, že se tak nebude postupovat, tak komise toto opatření nemůže přejmout. Ohledně těch urgentních postupů, tak komise by, může po těch pěti dnů v rámci hodin přejmout rozhodnutí, takže to se nejedná o nějakých šest týdnů či cokoliv, takže do několika hodin po vypršení těch pěti dnů dnů může komise rozhodnout o prodloužení kontroly na vnitřních hranicích. To pak může být e, tedy předloženo příslušnému výboru a pokud výbor nesouhlasí, tak to rozhodnutí prostě nemůže být přijato. V celé řadě případů, které tady máme po té, co byl e, přijat tedy ten kodex, e, tak těch je 620 a to tedy zase se týká i těch případů, kdy po pěti dnech může členský stát znovu zavést to opatření, když je to opodstatněné. Ale vlastně tato možnost tady sice byla, ale nikdy těch, eh, této možnosti nebylo, nebylo využito, takže komise se utvrdila v tom, že toto je vhodná délka s možností prodloužení. A teď ještě pan Coelho, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit jasně. Návrhy od komise jdou správným směrem. Já chci komisi poděkovat za tuto iniciativu, ale jsou tady určité podrobnosti, nad kterými je ještě třeba, abychom pracovali. A chci zdůraznit to, co mý kolegy, kolegové a kolegyně již řekli ohledně dvojích norem. Já si myslím, že tady bychom ještě měli od komise slyšet eh, další odpověď a mělo by to být také eh, jasně řečeno, že v dokumentech nepřijmeme zásadu nějakých dvojích eh, metrů, dvojího metru, co se týče zemí, které už jsou uvnitř šengenského prostoru a těch, které tam nejsou. Dovolte, abych se tak trošičku vrátil zpátky, nebude to trvat dlouho. O co se tady pokoušíme? Snažíme se eh, mít eh, k dispozici hodnotící systém, který by opravdu fungoval, protože, jak řeklo více řečníků, podle mého názoru velice trefně, kontrola typu peer-to-peer -peer prostě nefungovala. Nefungovala, protože každý členský stát se snažil jaksi kupčit e, eh, e, eh, s ostatními, aby nemusel nějakým způsobem sledovat, e, eh, ta pravidla dodržovat 100%. Takže my potřebujeme jakýsi důvěryhodný systém se zapojením Evropské komise, se zapojením naší agentury, jakou je Frontex, s veškerou expertízou, tak, aby to fungovalo. Ale pokud chceme, aby takovýto systém opravdu fungoval, tak se musíme snažit hledat odpověď na následující otázku. Co budeme dělat, až e, budeme čelit nějakému problému v členském státu? Pokud teď e, dojde k hodnocení nějakého e, vážného problému na vnější hranici, tak se neděje nic. Není tady k dispozici žádný nástroj, který by nutil členský stát, aby nějak reagoval. Takže prostě musíme dát dohromady jakýsi systém, tak, aby členský stát v případě, že dostane informace, že kontroly, které e, provádíme na vašich vnějších hranicích, ukazují, že to všechno nefunguje, jak by mělo, aby se tak, takováhle situace pak mohla řešit. A já to řeknu ještě jednou. Prostě první reakcí by měl být jakýsi pedagogický přístup, to znamená Evropská komise, Frontex by měli pomoci členskému státu ten problém vyřešit. Ale musíme vyřešit to, eh, co budeme dělat v případě, že nic nebude fungovat, že ten problém bude přetrvávat, tak, tak potom vlastně máme v bezpečnosti problém nejenom v té konkrétní zemi, ale ve všech státech, protože Eh, ta, ten slabý článek, eh, co se bezpečnosti týče v jedné zemi, představuje nebezpečí pro všechny členy šengenského prostoru. A proto bychom se měli podívat na možnost, eh, spíš potřebu znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích. Bylo to tady velmi správně řečeno. Mělo by to být mimořádné opatření a mělo by opravdu platit jenom pro ten nejnižší možný čas, tak, aby se problém vyřešil. A já sdílím s panem Enčiu eh, také své eh, obavy v tom smyslu, zdali komitologie představuje ten nejlepší možný způsob eh, přijímání rozhodnutí v takovéto oblasti. Tam sdílím vaše obavy, pane kolego. Pane předsedo, náš problém podle mého názoru bude následující prostě řešit to, co tady zmínil kolega Buzutil. On řekl, ano, ale my jako společenství, jako Unie, budeme prostě eh, nějakým způsobem jednotně řešit problém eh, vnitřní bezpečnosti nebo jejího nedostatku v některém členském státu Unie. To si myslím, že skutečně je tím problémem a měli bychom se nad touto situací vážně zamyslet. Já k tomu řeknu tři věci. Za prvé, já nevím, jestli bychom tento krok měli učinit. To znamená, e, zdali bychom měli přijmout e, jako dané, že to společenství bude e, ta úroveň, kde se bude řešit problém jedné členské země. Prostě to je problém, protože pravomoc vnitřních, v oblasti vnitřních hranic zůstává pravomocí daného členského státu. Za druhé, Podíváme se na následující. Uvedu to. Teď má každý eh, členský stát možnost zavádět eh, ty kontroly na vnitřních hranicích na dobu 30 dnů, aniž by bylo možné je prodlužovat. Je myslitelné, rozumné eh, si představit, že rada přijme, že toto bude sníženo na pět dnů a že nad rámec těch pět dnů budeme muset žádat eh, o dovolení Evropskou komisi. Myslíme si opravdu, že Rada toto přijme? Já tady chci zdůraznit, Eh, že hodnocení Schengenu by mělo být opravdu posíleno. Tady bychom měli jít cestou komunitárního přístupu, ale zároveň bychom měli hledat takové řešení, které může přijmout Evropský parlament nebo které může přijmout Rada. Pokud budeme zvyšovat ty sázky příliš mnoho, eh, tak nakonec skončíme s prázdnýma rukama a můžeme přijít o ten společný komunitární přístup, kterého přitom potře- je zapotřebí, abychom posílili šengenský prostor, eh, kdybychom ta řešení hnali příliš eh, proti zdi. Takže eh, vzpomeňme si na Norsko. Vzpomeňme si, co se, k čemu tam došlo. To je dobrý příklad. V Norsku norská vláda na dva dny znovu zavedla vnitřní kontrolu hranic, kontrolu vnitřních hranic na 48 hodin protože oni prostě tak úplně přesně nevěděli, k čemu tady došlo. Nevěděli, zda se jedná o nějakého jednotlivce, zabijáka osamělého, anebo o nějakou síť. Takže prostě oni zavedli tu, hra, eh, tu kontrolu hranic a všichni souhlasili. Po 24 eh, hodinách se zjistilo, že to je prostě jeden člověk, že to je eh, dílo jednoho člověka a zase se to vrátilo zpátky. Ale kdyby toho člověka nenašli, kdyby ho prostě nenašli na místě, a nebo kdyby neměli dostatečné e, důvody k tomu dospět k závěru, že se nejedná o nějakou síť. Tak to mohlo trvat týden, dva týdny, tři týdny, měsíc. S tímto systémem, který navrhuje Evropská komise, e, by museli žádat o povolení Evropskou komisi. A pokud by e, rozhodnutí byla přijato radou, protože nezapomínejme, že Norsko není členem Evropské unie, tak vlastně by Norsko si nemohlo brát rozhodnutí ohledně svých vnitřních hranic ve své vlastní zemi. Takže my tady skutečně hovoříme o velmi odlišných situacích a musíme se jimi zabývat. Pane předsedo, budu hovořit velmi otevřeně. My prostě potřebujeme komunitární přístup. E, co se tohoto systému týče. Systém, který by byl schopný skutečně seriózní a vzájemného hodnocení toho e, režimu a evropské instituce, hlavně tedy komise s podporou Frontexu a s podporou tohoto parlamentu, by měla být schopna tlačit na, Evrops- na členský stát, aby eh, ten eh, ta rozhodnutí plnil a svým eh, povinnostem dostal. Takže to je jistě možné a nutné, ale musíme to všechno udržet v určité rovnováze. Já doufám, že v této práci naš, náš výbor a parlament uspějí. Eh, děkuji, pane Kojelo, Dívám se na čas. Máme spoždění, jako obvykle musíme brát v úvahu časové omezení. Vidím, že někteří členové nesouhlasí eh, s úvahami pana Kojelo, eh, že já chápu, že zpravodaj má to konečné slovo v diskusi. Chcete-li tedy nějaké další upřesnění, dám vám 30 vteřin, aby pan Koelo eh, mohl odpovědět. Pan Koelo musí mít poslední slovo. Eh, chcete položit otázku přímo panu Koelovi? K jeho argumentaci. Ne, já jsem nechtěla položit otázku panu Koelovi. Já jsem chtěla odpověď od komise na svou otázku. To, to, o to mě šlo. A Chápu. Takže to bylo na komisi. Tak v tom případě navrhuji, abyste eh, písemným postupem získala odpověď. Ano, to je vždycky taková možnost. Ale když tady sedím, čekám, položila jsem otázku, čekám na odpověď, proč ji nedostanu hned? Můžete zopakovat otázku komisi a když komise bude velmi stručně eh, schopna odpovědět, můžeme tak postupovat. Má otázka zněla. Já to položím holandsky, tu otázku. Kromě toho nového návrhu je také změna kodexu eh, z roku 2006 pro šengenské hranice. Já jsem si kladla otázku, eh, protože jsou tady nové návrhy, ptám se, zda budou také změny v tom návrhu eh, šengenského kodexu z roku 2006 A druhá otázka se týkala technických změn, a protože dochází k mm, změnám v obsahu jednoho, dojde možná ke změnám v obsahu druhého. Otázka zní, jak komise zajistí, aby členské státy nevyužívaly výmluv k tomu, aby zůstaly nečinné, protože vždycky je možnost eh, znovu zavést kontroly na hranicích. Paní Olmajerová, případně paní Moshamerová, odpovíte stručně, prosím. Ano, ano, já jsem téměř ze stejného regionu, ale ne úplně. Takže eh, návrhy, které předložila v březnu 2006 a pak eh, v roce 2011. Tam není, tam není nějaký problém, protože tam jsou technické aspekty. Eh, to možné překrývání bylo, že v roce 2006 kodex, tak jak vypadá nyní, eh, vyškrtl jednu věc, ale pak po schválení Lisabonské smlouvy jsme v březnovém návrhu znovu vrátili věc, která byla původně vyškrtnutá, ale jinak tam nejde, nejde o žádné přesahy. Pokud je o vaši argumentaci, jak může komise zajistit, aby členské státy mm, se nevyhýbaly tomu udělat co nejvíce eh, možného. No, poskytneme maximální podporu, technickou i finanční a ostatně zavedení hraniční kontroly je pouze výjimečné a pouze jako nejzaší řešení, tak já doufám, že to umožní dát dostatečné záruky. Děkuji. Děkuji paní Mozhamerová za odpověď jménem komise a děkuji, že jste byla stručná. A nyní prosím pokračujeme. Další bod, pan Kašman. Přístup veřejnosti k dokumentům. Všichni si vzpomínáte, že tady máme návrh komise z roku 2008, dále změny schválené v roce 2009, pak vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a pak přišla druhá verze návrhu zprávy. Tu čekáme od našeho zpravodaje Ekana Kašmana a také jsou hlášeny pozměňovací návrhy 7. října. 7. října. To už je velmi brzy, to je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. A hlasovat se bude v listopadu. Prosím, pane Kašmane. Děkuji, pane předsedo. Ptám se, jak, eh, kolik času máme na tento bod. Eh, počítali jsme s půl hodinou, ale problém je, že to není poslední bod na našem programu předchůzí koordinátorů, takže prosím, čím stručněji, tím lépe a já vám za to předem děkuji. No, já se budu snažit povídat tak, povídat tak stručně, jako vy jste mě stručně odpověděl. Takže v roce 2008 se objevilo toto téma, mezi tím jsme hlasovali v plenárním zasedání konečné hlasování eh, při prvním čtení, pak se to vrátilo do výboru, tak jak je to běžné v rámci spolu legislativního procesu na těžká témata. Od té doby nedošlo k žádné další iniciativě ze strany komise a rady. Komise nepřinesla pozměněný návrh a v květnu, myslím, že to bylo v květnu tohoto roku, komise předložila druhý návrh. A poté eh, probíhaly diskuse v politických frakcích a většina politických frakcí se rozhodla, že ty dva návrhy spojíme. To znamená, že ten druhý návrh začleníme do toho prvního návrhu a vytvoříme novou zprávu. Já jsem tedy tuto novou zprávu připravil. Dále na konferenci předsedů se hlasovalo a objevily se obavy, že měníme eh, nařízení 1049 a proto jsme předložili ten návrh, kde druhý eh, text byl začleněn do prvního. Já bych eh, ten druhý eh, návrh nazval Lisabonským návrhem a eh, ta, s tím jsme pracovali. Většina politických frakcí rozhodla, že to je vhodné a omluvitelné. Jak to vysvětlíme našim občanům, že se vzdáváme v té jediné skutečné politické příležitosti pracovat s nařízením 1049? A Vrátili jsme se až do roku 2006 eh, ke zprávě eh, kolegyně Sargentiny a eh, v září tohoto roku jsme se k tomu vrátili. Pracovali jsme na tom i s právní službou a položili jsme otázku právní službě. Řešila to i komise, řešili jsme to my. A sice člověk 15 odstavec 3 Lisabonské smlouvy, Komise se domnívá, že to je zásadně důležité citovat to v nařízení, aby tady byla skutečně eh, náležité eh, zohlednění eh, příslušných institucí. Evropská centrální banka, Evropský soudní dvůr, Frontex a další a další. Takže vyžádali jsme si eh, stanovisko právní služby rady, abych to pojednal stručně, přinesli jasnou odpověď, potvrdili, že článek 15.3 eh, a 3 a 4 ostatně přímo stanovuje, že instituce a orgány musí dodržet eh, Eh, zákon stanovující přístup k dokumentům. Dále právní služba eh, hovořila také o velmi důležité věci, pane předsedo, a sice o odstavci 44, bod 4 jednacího řádu parlamentu, který říká, že když Eh, dva či více návrhů od komise či členských států týkající se ke stejného eh, cíle a jsou předloženy současně parlamentu nebo v krátkém časovém období, eh, pak parlament je může zpracovat v jediné zprávě. A příslušný výbor řekne, ke kterému textu navrhuje pozměvací návrhy a může vlastně eh, v usne, legislativním usnesení pojednat všechny tyto návrhy. Takže v tomto duchu jsem také pracoval a vyjádřil eh, toto stanovisko právní služby. Dále eh, máme tady pozměňovací návrhy v počtu 53, které jsou k dispozici pro všechny. Všichni si je mohou přečíst a myslím, že jsou také k dispozici ve všech jazykových verzích. Já jsem slíbil na základě zprávy z Argentíny, že se eh, že zohledním, o čem jsme již dříve hlasovali. A proto jsem vytvořil srovnávací tabulku obou stanovisek eh, v tomto tématu. A 53 pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, z toho 43 přímo eh, naplňují doporučení ze zprávy Sargentiny. Argentiny. Já tímto skončím, protože věřím, že budou i otázky a chci jenom připomenout, že většina politických frakcí podporuje můj přístup a eh, na minulém zasedání stínových zpravodajů. Minulý týden stínoví zpravodajové eh, také eh, ze strany EPP zpravodaj řekl, že možná jdeme trošku eh, příliš daleko, ale já chci jenom říci, že opravdu se inspiruji zprávou z Argentíny, vycházím z judikátu a vycházím také z dalších rozhodnutí, které již učinil parlament. Předseda. Děkuji, pane Kašmane, za toto velice rychlé prezentování e, našeho bodu a než dáme slovo e, stínovým zpravodajům, rád bych dal slovo komisi, případně radě, chtějí se k tomu vyjádřit. Prosím, komise. Děkuji. Jenom velice stručně. Komise má odlišný názor než zpravodaj, eh, pokud jde o bod 15.3 smlouvy. Jde totiž o provádění eh, bodu 15.3 eh, v již existujícím nařízení a ponechává se stranou diskuse o dalších pozměňovacích návrzích na základě návrhu z roku 2008, čili komise se domnívá, že je možné okamžitě provádět ty, ta minimální, ty minimální požadavky smlouvy a rozšířit eh, pole působnosti existujícího nařízení. A dále je možné diskutovat o dalších pozměňovacích návrzích. To bylo také řečeno při eh, všeobecné rozpravě na plenárním zasedání ke zprávě Sargentiny. Já se nechci momentálně dále vyjadřovat k obsahu pozněvacích návrhů. Chce se vyjádřit polské předsednictví? Ne, nechce, takže děkuji. A zahajujeme diskusy eh, členů EP, zahajujeme s tím zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda upozornila na jednu věc. Spravodaj ve svém odůvodnění píše, že všechny frakce souhlasí s tím, aby ten druhý návrh komise byl zapracován do prvního návrhu. To je tedy v této zprávě, ale je tomu tak, že naše frakce se vyjádřila v tom smyslu, že si myslíme, že je velmi důležité tady dojít k souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. A to si myslím, že je něco trošičku jiného. My si myslíme, že by bylo třeba pracovat nejdříve s tím druhým návrhem Evropské komise a možná tedy se na ten první podívat až později. Tím se v podstatě Eh, vracíme také k názoru našeho eh, ústavního výboru, který hovoří o tom, že dokumenty komise z roku 2008 a 2011 jsou v podstatě dva pa paralelní legislativní postupy. Máme také vyjádření právních eh, služeb, ale já jsem opravdu velmi obezřetná, protože je pravda, že já musím říci, že u nás v Německu se říká, že dva právníci mají minimálně pět názorů. To znamená, že jde opravdu o výklad. Já takhle souhlasím s panem Ševkovičem. To znamená, že zpráva Cashman se týká spousty bodů, které nemají co dočinění s přístupem veřejnosti eh, k těmto dokumentům. Já si myslím, že tady dochází ke smíšení určitých věcí a Eh, tady třeba například jde o interinstitucionální dohody nebo o statut ombudsmana a já si myslím, že ty všechny tyto věci nejde zapracovat do toho to jednoho nařízení. A co je pro nás také důležité v souvislosti teď s konkurenceschopností, eh, jde tady o ochranu údajů soukromých podniků. A to je něco, eh, na co se, jak se snažíme mm, kontrolovat my tady v Evropském parlamentu, protože tady hovoříme, jak se o duševním vlastnictví, protože pokud by v budoucnosti například komise eh, řekla, že vlastně eh, neustále dochází k, většímu množství Eh, žádostí eh, o přístup k těmto dokumentům, ale občas se týká o dokumenty, které mají desetitisíce stránek, ale nejde tady ani jaksi o množství toho textu, nejbrž o obsah. A já si proto myslím, že by bylo třeba stanovit možná nějaká specifická eh, pravidla mimo rámec této, tohoto nařízení nová eh, zpráva eh, a já chci říci, že v této zprávě je opravdu spousta velmi dobrých principů, to jsme jen nespochybnili nikdy. Nicméně, tato zpráva je jednoduše jaksi méně obsáhlá v souvislosti s předcházející zprávou a ty změny, které zde byly zapracovány, jsou spíše takového jaksi kosmet, kosmetického charakteru. A já vím, že zpravodaj není šokovan, protože já jsem eh, mu tento názor eh, již sdělila. Eh, my si myslíme, že tady jaksi největší problém spočívá v těch definicích, to znamená, co je to dokument, co jsou to informace. Tady v podstatě nedošlo vůbec k žádné změně, ty definice jsou stále velmi nejasné a nejednoznačné. Dále, co se týče toho jednotného portálu pro přístup k dokumentu, i to já považuji za dosti jaksi složitý záměr, pokud to mám tak formulovat. To znamená, že ta zpráva se v podstatě jaksi zásadně nezměnila. A e, co se týče jaksi toho druhého návrhu a toho širšího kontextu, na kterém e, trvá e, zpravodoj, ale tady v podstatě stále budou trvat ty právní problémy ve chvíli, kdy jaksi nebude existovat eh, soulad nebo souhlas s těmi eh, dvěmi návrhy. My jsme podporovali Otlají návrh a paní Houtala v podstatě eh, přistoupila k, k jednání a dosáhli jsme kompromisu. My samozřejmě chceme transparentnost a chceme přístup pro veřejnost. Nicméně E, v podstatě neexistuje jaksi zcela neomezený přístup, protože e, v podstatě tady dochází také ke směšování různých právních, e, právních nástrojů. A z mého úhlu pohledu to nejdůležitější je judikatura Evropského soudního dvora. To znamená, že je nutný přeskum směrnice 1049 a já si myslím, že tedy je třeba se hlavně zaměřit na ten soulad eh, s eh, rozsudky. A eh, já si myslím, že bychom se tedy měli přidat k, k jaksi postoji ústavního výbora, to znamená, že bychom neměli trvat na tom, aby se v tuto chvíli o tomto návrhu jednalo nutně v souvislosti s návrhem z roku 2008. Dovedu si představit, že toto všechno vlastně se vlastně dostane k výboru zpátky eh, po hlasování a to je všechno. Děkuji paní Somr. Prosím, další diskuse pokračuje. Dávám slovo další řečníci. Děkuji pane předsedo. Já se budu snažit být stručná, i když to je téma, které si podle mého názoru zaslouží důkladnou diskusi. Já velmi vítám práci pana Kašmana a já sdílím jeho ambici i jeho cíle a zajišťuji jej i všechny vás, že ALDE může schválit většinu navrhovaných pozměňovacích návrhů. My klademe otázku, kdo vlastní tyto dokumenty? Vlastníme je my, Evropský parlament, členové parlamentu, vlastně politici, vla, vlastní je úředníci v tomto mechanismu, nebo je vlastní e, občané? Nejsou nakonec občané těmi právoplatnými vlastníky, protože v jejich méně byly vypracovány. Podle mého názoru myslím, že musíme udělat vše, co je možné, abychom zvýšili transparentnost. A jsem velmi ráda, že mohu spolupracovat s panem Kešmanem a věřím, že na této cestě uděláme společně další kroky. Chci se soustředit na jednu otázku a sice uh, Soudní dvůr v Lucemburku během prvních let platnosti tohoto eh, nařízení byl eh, soudní dvůr velmi transparentní. Ale pak se zdá, že ta transparentnost se ubírá špatným směrem a to je zneklidňující. Eh, soud umožňuje komisi udělat obecné eh, prezumpce o přístupu k dokumentům. A ve většině případů to znamená, že jakmile je dokument eh, přiřazen k určité kategorii dokumentů, pak instituce mohou usuzovat, že takový dokument může být utajen a to je zcela v rozporu s podstatou nařízení z roku 2001. A proto velmi vítám pozměvací návrh pana Kešmena vyškrtnout eh, návrh komise eh, o tom, že některé kategorie eh, dokumentů by měly být ponechány mimo působnost tohoto nařízení. My bychom měli jít ještě dál a měli bychom zavést povinnost pro instituce, aby každou žádost posuzovali samostatně. Děkuji za pozornost, já už tady končím, ale prosím, zůstaneme v kontaktu. Ano, samozřejmě, my souhlasíme, že to je téma, které si zaslouží širší diskusy a ostatně je diskutováno, je stále diskutováno a je diskutováno důkladně. A e, právě proto, že je tady rozhodovského soudního dvora a také zpráva paní Sargentiny eh, z toho vycházela. Teď máme druhou verzi, eh, teď máme tedy Kašmanovu zprávu, o které dále diskutujeme. Prosím, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Abychom eh, to upřesnili, není stínovou zpravodajkou pouze paní Somer, ale i já jsem stínovým zpravodajem. Předseda se omlouvá, omlouvám se vám, pane Jangu tak tedy v podstatě já úplně přesně nerozumím té diskuse, protože eh, se k ní vracíme stále znovu a znovu. Vidíme, že eh, veřejnost se stále více točí zády k Evropské unii a možná právě proto, Eh, že je to tak komplikované. Přitom je to tolik věcí, které si zaslouží pozornost občanů. Jsou tady občané a skupiny občanů, které se chtějí dozvědět více. Eh, vychází z nich iniciativa. Eh, nevychází ta iniciativa z Bruselu, vychází tady iniciativa z určitých občanů a skupin občanů, které kladou otázky a Evropská unie jim odpovídá, ne, ne, ne, to je tajné. Takže to je problém a já naprosto souhlasím s panem Kešmanem. Je to velmi důležité. Chcete-li něco z Evropské unie udělat, musíme být co nejotevřenější. Jsou tady některé pojmy, a tady eh, reaguji i na to, na to, co řekla paní Somerová, jsou tady některé definice, které eh, to trošku stěžují, ale eh, můžeme jít trošku i opačným směrem. Můžeme říci, že Některé termíny, které jsou použity, vyvolávají možné interpretace, které by mohly zablokovat přístup k informacím. Takže tady jsme trošku eh, kritičtí k těmto termínům, my se na ně ještě podíváme, při, předložíme pozměňovací návrhy, ale obecně za to samozřejmě podporujeme zprávu. A ještě dvě otázky, o kterých jsem již hovořil dříve a také jsme o tom již dříve diskutovali. Trošku jsem zneklidněn náklady, které to bude pro občany znamenat, na to se musíme kriticky podívat. A také je tady ten problém že je třeba být přesný v žádosti. Chceme-li vést dialog s občany, pak to nesmí být pro ně příliš obtížné eh, předložit takovou žádost, i když neznají číslo dokumentu, i když eh, neví, jestli takový dokument existuje. Musí jim být umožněno, aby kladli otázky a je na nás, na institucích, aby jsme abychom poskytli informaci občanům. Ale opakuji, jsem velmi rád, že náš zpravodaj odvedl tuto práci a já mu přeju hodně štěstí do dalších týdnů. Děkuji. A paní Alfano, myslím také, že je eh, stínovou zpravodajkou za liberály, že? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Kašmanovi za jeho práci, za jeho práci, díky níž se snaží navýšit transparentnost a lepší přístup eh, k dokumentům pro evropské občany. Já si myslím, že samozřejmě občané chtějí vědět, co zde děláme, o jakých zákonech hovoříme, jaké zákony schvalujeme. A pokud by se nám podařilo zajistit větší transparentnost, tak také posílíme demokracii. A ve chvíli, pokud toho nedosáhneme, tak žádná demokracie existovat nebude a lidé ztratí zájem a malá účast na evropských volbách jsou jasným důkazem tohoto nezájmu. Já si myslím, že bychom se mohli podívat na různé návrhy komise. Já si myslím, že toto je velmi dobrý nástroj také boje proti korupci a já jsem zpravodajkou zprávy k organizovanému zločinu v Evropě. Eh, hlasovali jsme o této zprávě také v minulý týden ve Štrasburku a eh, tady v této zprávě je opravdu spousta věcí, které jsou velmi citlivé. A já předložím různé pozměňovací návrhy, které by měly zajistit větší transparentnost týkající se e, evropských fondů, protože to bude jeden způsob, jakým bychom mohli prokázat nebo ukázat v podstatě, jak fungujeme a zvýšit zájem občanů o naší e, práci. A co se týče skupiny Aldy, tak my jsme samozřejmě na vaší straně, pane zpravodaji. Teď je na řadě paní Infeld a potom ještě pan Kašman. Dvě poznámky, pane předsedo. Nejprve toto. Paní Sommer říkala, že by tady neměl existovat neomezený přístup eh, k těm dokumentům. Myslím, že tohle nikdy nikdo nenavrhoval. Z praxe víme, že eh, z vlády z vlastně eh, si, si, si tu otázku eh, tajných dokumentů a jejich utajení eh, vykládají ve svůj prospěch, že toho zneužívají. Víme, jak tomu bylo třeba u CIA a jinde. Ať už si myslíte cokoliv o Wikileaks, tak některé z věcí, které E, byly prohlášeny za tajné, tak byly prohlášeny tajné důvodně, ale jiné byly prohlášeny za tajné proto, aby kryly určité nezákonné kroky. A za druhé, chtěla bych uvést konkrétní příklad, který se také vztahuje k dalšímu bodu na e, pořadu jednání, což je Evropský systém sledování financování terorismu takzvaný SWIFT. Víte, že jsme s Američany nakonec uzavřeli doho- dohodu o e, přenosu dat a předtím, než začala jednání, tak právní e, oddělení rady vydalo právní posudek, právní stanovisko o vhodnosti, přiměřenosti zahájení těchto jednání s Američany e, byla jsem upozorněna na tento dokument a vyžádala jsem si vydání toho dokumentu. Žádala jsem, aby to bylo publikováno. Myslela jsem si, že to je důležité pro tu dohodu. Nedostala jsem přístup k tomu dokumentu, i když původně bylo řečeno, že bude vydán. <clears throat> Takže nakonec jsem to dala k soudu. Teď se to řeší na Evropském soudním dvoru. E, argumenty rady byly původně takové, že my nemůžeme tento na, e, dokument vydat, protože by to narušilo ta jednání s Američany a naši vztahy s nimi, takže nemůžeme ho dát k dispozici zveřejnit. Já si nemyslím, že by to byl zajím, hodnotný argument, ale dobře. A zajímavé je to, že když se v minulém eh, měsíci eh, o tom konalo slyšení, tak rada přišla s novým vysvětlením, řekla, eh, že teď ten dokument prostě není možno zveřejnit, protože na stole je nový návrh Evropského systému sledování financování terorismu takže musí být ten dokument i nadále tajný. E, v demokracii si myslím, že pokud je tady informace relevantní pro legislativní orgán, tak by neměla být e, tajná, ale veřejná. Občané mají právo na toto vědět a proč, e, jak my můžeme jako Evropský parlament diskutovat o návrhu komise, když relevantní informace jsou od nás úmyslně E, vlastně e, odnímány, takže to jsem chtěla říct k tomu, co řekla paní Somra. Myslím si, že to je skutečně zneužívání určitých pravidel předseda. A teď ještě pan Kašman jako náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Měl e, bych se omluvit, paní Sommer se zmínila o místo předsedovi a souhlasila s ním, že ty pozměňovací návrhy, které navrhuji, e, jdou dál. Z 26. září pan Sikovič hovoří o, mých předcho- o mém předchozí zprávě, která je teda pak následně aktualizována, Eh, takže většina pozměňovacích návrhů, na které upozorňuje, jsou teď vlastně již eh, nadbytečná a přitom od 1. září je můj text k dispozici na internetu. Musím říct ještě jednu eh, věc. V souvislosti s takzvanou Lisabonizací nedošlo k nějakému soudnímu verdiktu Evropského soudu, takže abych takže to, když tady někdo říká, že musíme učinit to či ono, abychom byli v souladu s rozsudkem, eh, s rozhodnutím, tak to není eh, správné. Tady je otázka eh, určitých právních stanovisek. Já nejsem právník, beru to právní stanovisko v úvahu, přijmu ho nebo odmítnu, ale vyberu si prostě určitou politickou orientaci a to přesně takto eh, postupuji v této věci. Co je zajímavé, je, že právní služba Evropského parlamentu souhlasí s tím stanoviskem, které jsem přijal, ale já jsem ho přijal z politického hlediska, protože tady hovoříme o politice, tady hovoříme o propojení o určitého pravidla a eh, prosazování určitého pravidla, eh, propojení tohoto pravidla s judikaturou Evropského Evropského soudu. Většina e, usnesení, která byla jednomyslně přijata naším parlamentem, jdou tímto směrem jak, paní, jak řekl pan De Jong a paní Bickström, e, zrovna v tuto chvíli musíme občanům vysvětlit, co děláme a proč to děláme. A ještě paní Sommer bych chtěl říct a panu De bych chtěl říct, Eh, samozřejmě vítám práci s vámi, abychom věci vyjasnili. Já vím, že tady budou prostě eh, situace, kdy, si nebu, kdy nebudeme spolu souhlasit, ale pojďme začít eh, stavět na tom, v čem spolu souhlasit můžeme. Paní Sommer, já jsem na začátku neřekl, že všechny politicky, politické strany a tak dále. Řekl jsem úplně jednoznačně většina politických stran. Uh, a vím, že vy jménem e, Evropské lidové strany jste vyjádřila určité, určitou otažitost od mého návrhu. Zdali jsem tlačil radu k jednání, no ano, a je to dobře, ono to prostě je třeba, protože rada nejednala a to tajnost, presumptuous secrecy, to nesmíme přijmout. To prostě nemůže takto fungovat. Musíme implementovat příslušné nařízení a konkrétně článek 4. Takže musíme vzít eh, v úvahu ten dokument v té daně lhůtě, pokud ten dokument nemůže být zveřejněn eh, z, jedné, eh, z důvodu jedné či one, druhé výjimky, Eh, anebo z důvodu toho, že to není ve veřejném zájmu, tak to musíme vysvětlit. Takže tam to není předpokládané utajení. A eh, samozřejmě otázka definic. Já si myslím, že by bylo samozřejmě eh, otázkou, kdybychom měli portál, kde prostě by existoval uh, přístup k dokumentům, ke všem dokumentům, to e, prostě není až tak e, nemyslitelné. My chceme e, snad házet ty informace lidem do tváře, ale chceme, aby měli lidé k těm informacím přístup, aby k ním měli novináři a další ke všemu, co tvoří základy legislativy Často je ten přístup omezován, zakazován a v roce 2001, kdyby parlament do původního nařízení nezakotvil e, nutnost institucionální dohody e, ohledně přístupu k dokumentům ze strany parlamentům, tak pravděpodobně by se nikdy nevytvořila ta meziinstitucionální dohoda. A ještě ke komisi. Pracujeme s vámi celou řadu let a já pro pana kolegu mám řadu ohledů a vážím si ho. Nicméně, ohledně předchozích pozměňovacích návrhů, když jsme sem přišli s odkazy, na e, smlouvu, konkrétně článek 15 a další, tak nám bylo řečeno, že takovéto pozměňovací návrhy nutné nejsou a že celá otázka Lisabonu bude řešena e, vlastně v e, takovém kompendiu. Ale pokud by ta Lisabonizace byla tak důležitá, proč komise čekala 18 měsíců, aby to předložilo. Bylo jasné, že parlamentu bude trvat e, trochu času, e, když bude tlačit radu k jednání. Chci totiž připomenout, že my jsme právě přímo e, zvoleni k tomu, abychom takto postupovali v rámci spolurozhodovacího procesu. Parlament je ignorován, a je prostě brán eh, velmi, velmi nepravidelně eh, informován, tak jak to vyhovuje těm 27 členským státům. My jsme součástí legislativního procesu a měli bychom být tedy spolurozhodovací v tomto směru. Já samozřejmě se takto rozvášňuji také, protože na mě hodně svítí slunce oknem. Děkuji, pane Kešmene. Opravdu máme značné spoždění. Paní Sommer, eh, dobře, ale opravdu stručně, protože máme eh, ještě jeden bod před koordinátory pak všichni si stěžují. Pane předsedo, víte, kolik je hodin, zase jste to protáhli, takže prosím stručně, paní Somer. Budu velmi stručná. Ještě jednou bych ráda zdůraznila jednu věc, protože tady přece nejde o to nedát veřejnosti tu možnost eh, jak si nahlednout do těch eh, dokumentů, protože my jsme samozřejmě eh, zastupiteli našich občanů. Co se týče zápisů z jednání a dokumentů z jednání, tak toto jsou veřejné dokumenty. Například co se týče parlamentu, tak eh, všichni se mohou podívat na všechna naše jednání. Já neznám žádný jiný parlament, který by byl tak transparentní jako tento. Mně jde v podstatě pouze o jednu věc, protože eh, jedna kolegyně od liberálů říkala, že zabránit korupci můžeme pouze vyšší transparentnosti. A já samozřejmě s tím souhlasím, protože samozřejmě já souhlasím i se seznamy lobbystů. To je, příli, to je jaksi zkušenost, kterou já mám, která je velmi pozitivní a já vám to všem doporučuji podívat se na tyto seznamy. Nicméně já si myslím, že bychom eh, si neměli nalhávat nebo neměli bychom se obvinovat obvinovat z toho, že něco zatajujeme. My nebo evropské instituce jsou věci, které jednoduše nechceme zveřejňovat. E, některé věci musíme také nechat na členských státech, aby se rozhodli, zdali chtějí či nechtějí e, tyto dokumenty e, zveřejňovat. To si přece také členské státy musí rozhodnout sami. Já si myslím, že tady samozřejmě ta transparentnost už existuje. Je třeba zohledňovat judikatu judikaturu Evropského soudního dvora. A je třeba samozřejmě tuto transparentnost přizpůsobit i nové Lisabonské smlouvě. Ale myslím si, že bychom si neměli navzájem vyčítat, že někdo chce více transparentnosti a někdo méně. Já si myslím, že to by bylo populistické a nebylo by to správné. Thank you, Mr. Sommer, but please let's not... Děkuji, paní Sommer, ale ne, eh, otvírejme znovu tu debatu. Samozřejmě, pane Kašmane, máte možnost to ještě uzavřít. Chci říct jenom jednu věc. Spravodaj má konečné slovo. Souhlasím s celou řadou eh, těch eh, bodů, které paní Somer tady zmínila. Eh, ona prostě v některých věcech má odlišný názor, ale je to prostě na nás, abychom vyvíjeli ten tlak politický a institucionální na ty instituce, které nechtějí jednat, aby jednali. Děkuji za to, že jste byl tak stručný a teď je čas na to připomenout, že 10. října vy vrší e, datum pro e, podávání pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude v listopadu. E, takže Evropský systém sledování financování terorismu, to je další bod. Eh, byl tady dohodnuta určitá, eh, dohodnut určitý postup se Spojenými státy, takže vy nám, pane eh, kolego, k tomu řeknete pár slov a já vám tímto dávám slovo. Pane předsedo, děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Vím, že toho máte za sebou již hodně dnes odpoledne a já budu stručný. Máte před sebou sdělení, které jsme vypracovali pro diskuzi v rámci přijetí dohody mezi Spojenými státy a e, Evropskou unii v loňském roce a e, v rámci tedy koordinačního procesu, který v tomto směru je realizován. Jedná se tedy o Evropský systém sledování financování terorismu. Tady jsou dvě věci, které by nás měly vést v našich úvahách. Za, druhé, za prvé, jaký nástroj potřebujeme, pokud vůbec nějaký, na evropské úrovni v boji proti terorismu. A e, za druhé, jak můžeme E, o, přispět k tomu, že se omezí objem těch prostředků, které jsou transferovány právě na e, financování terorismu. Takže možný evropský systém sledování financování terorismu. My jsme si vybrali mezi určitými možnostmi a jde samozřejmě o efektivitu systému, o ochranu údajů, o ochranu ukládání údajů a bezpečnost údajů a možnost využívat stávajících struktur tam, kde to je jen trochu možné. Jak sdělení také zdůrazňuje, je také třeba eh, hledět na, tu finanční, na ten finanční rozměr vzhledem k úsporným rozpočtovým opatřením a Eh, je tedy zapotřebí, aby takovýto režim nebyl příliš nákladný a odebral nám příliš mnoho rozpočtových zdrojů. Samozřejmě eh, v tom sdělení ještě zmiňujeme další důležité eh, oblasti, to znamená pole působnosti, pole to, to znamená, e, že tento nástroj může být používán pouze pro závažné trestné činy a boj proti terorismu. Navrhli jsme dále, aby tady existovaly prostě tři varianty vytvoření takového systému. E, čistě e, unijní systém, to jsme odmítli hned v první fázi, podobně jako čistě národní systém. A pak e, jde o to se ještě zabývat takovými podrobnějšími otázkami společně s vámi a se členskými státy. Konkrétně jde o to, zdali tady převažuje vůbec obecný pocit potřeby takovéhoto e, režimu a e, nad rámec těch e, režimů či aranžmá, které již máme s třetími státy. Takže toto je sdělení, není to nic více, není to konkrétní návrh komise, nepředjímá to ještě diskuzi, která se teprve bude konat, bude eh, vypracováno, eh, vypracována studie o dopadech a pak bude předložen stručný návrh. Takže v této fázi je cílem, v této prvotní fázi je cílem tohoto sdělení rozproudit diskuzi a projednat jednotlivé tedy ty otázky, které jsem stručně naznačil. Děkuji, eh, pane Príbe, takže takže pan Alvaro, náš zpravodaj, vystoupí jako první. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vědom časového omezení a proto se budu věnovat pouze několika bodům. Co řekl pan Príbe ohledně potřeby vlastního systému, tak já si myslím, že to je jaksi úplně mimo rámec, protože z různých eh, perspektiv vždy se najde nějaký argument, který potvrdí to, že to samozřejmě necháme na členské státy. A přes hodnocení komise a přes různé názory, které zde zazněly, tak prostě víme, že to nefunguje tak, jak by to fungovat eh, mělo, protože co se týče například těch věcí přístupu eh, k dokumentům a ochraně údajů, tak to je něco, o čem hovoříme už více jak rok a já stále nevím, co naši kolegové na druhé straně Atlantiku vůbec eh, vědí. A tady se na tom shodly všechny frakce, protože jsme se opravdu dohodli na tom, a to všichni, že nechceme, aby tyto informace ve velkém množství byly středně anebo dlouhodobě eh, posílány do Spojených států amerických. Opravdu jsme se všichni shodli. Dále jedna velmi důležitá věc, pokud bychom tedy chtěli nějakým způsobem přispět, tak je třeba si vzpomenout na to, že Evropský parlament hovořil o tom, že bychom potřebovali také nějaký systém extrakce údajů. Někdo nemluvil o evropském TFTP, ale vyšlo interní usnesení a v těch doprovodných e, materiálech, které vyšly, není ani jedna zmínka o takovémto extrakčním eh, systému. To znamená, že se v žádném dokumentu nehovoří o evropském TFTP. To znamená, že jde o systém jaksi eh, přístupu eh, k údajům z naší strany. A já si myslím, že tady bychom si měli uvědomit, že občas eh, různé jaksi softwary, o kterých hovoříme, mohou způsobovat eh, problémy. Když vy hovoříte o terorismu nebo organizovaném zločinu, o obchodu s lidmi nebo prostě, tak to jsou věci, které, se kterými já s vámi mohu souhlasit. A já vím, že i další kolegové chtějí k tomu něco říci, nicméně já chci ještě říct jednu věc. Já bych si opravdu přál, a já si samozřejmě vážím vaší práce, vážím si i práce komise. Máme tady ty tři návrhy a já bych byl rád, kdybychom se co nejvíce přiblížili tomu, co si Evropský parlament přál, protože jde tady o ten systém extrakce. Dále ještě jsme neodpověděli tu otázku, eh, jak jaký e, právní e, základ tady budeme mít. Budeme mít tady ten článek 79 a z toho sdělení, které jsme e, dostali, to nevyplývá. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům, paní Síbl. Děkuji. Já se budu snažit být také velmi stručná. Několik otázek. Já jsem také šokována tou otázkou, zdali to celé vůbec potřebujeme, protože spousta poslanců v tomto parlamentu hovořila, nebo ne, hovořila o tomto systému, protože tady je to v podstatě jediné opatření, které by mohlo zabránit tomuto transferu obrovského množství údajů do USA. A Eh, to, co mě eh, zarazilo nebo iritovalo u těchto návrhů komise, je, že jdou nad rámec mandátu, protože my máme v podstatě jeden eh, rok, nebo měli jsme rok na to, abychom dostali návrh k tomuto systému extrakce. Ten návrh nikdy nepřišel a teď já zjišťuji, že v podstatě teď se hovoří pouze o financování terorismu anebo o otázce, zdali by tedy mělo být ještě financováno něco jiného. To znamená, že to jde úplně nad rámec mandátu a já bych tady se vůbec k té debatě, k tomuto směrnici nechtěla vracet. Dále otázka, zdali potřebujeme novou budovu, nový komplikovaný úřad, nové počítače. Já si myslím, že to by se dalo vyřešit jednoduše, protože tady máme tu firmu Swift, to znamená, že ty údaje by mohly být u firmy Swift, ale co se týče extrakce a přístupu eh, k těmto údajům, tak tady by samozřejmě pravomoci zůstaly u evropských orgánů. Pro mě je to všechno příliš komplikované, jde to na rámec cílů, které jsme si eh, stanovili, stanovili a ten systém Extrakce je zcela zásadním předpokladem pro to, abychom mohli zabránit eh, těmto eh, masivním transferům údajů a já si myslím, že bychom si měli opravdu věnovat tomu, co jsme si přece vzali. Pan Albrecht, stínový zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Já jsem si samozřejmě velmi pozorně přečetl toto sdělení a pan Príbe také zmínil, že je třeba zohlednit také tu rozpočtovou stránku věci a já jsem se hned zeptal sám sebe, zdali se komise vůbec zamyslela nad tím, proč neustále se věnuje věcem, o které ji nikdo nežádal. To si myslím, že je také rozpočtová otázka. A já si myslím, že to je jasné, protože já mám pocit, že tady v podstatě jde o dost velkou tvrdohlavost, protože my jsme řekli, že v žádném případě nemáme zájem o takový systém, jako mají eh, Spojené státy americké, to znamená to jejich TFTP. Nechceme ten jejich systém, a nebo říct, jak si, že ty ty eh, bankovní eh, údaje, které má SWIFT, teď dáme jako jeden velký balíček k dispozici eh, evropským orgánům. Já si myslím, že toto jsme nikdy nevnímali jako alternativu. Já si myslím, že ta práce by tudíž tady mohla být pozastavena a měli bychom se opravdu zaměřit na to, o co jsme žádali. To znamená zaměřit se na to, jak jak se tedy jak umožnit extrakci údajů od soukromých firm, jako je SWIFT. Já si myslím, že toto může být pouze dovoleno eh, jak si v rámci ústavních pravidel. Můžete se podívat také na eh, rozsudek našeho německého ústavního soudu, to znamená eh, opravdu povolovat žádosti na bázi jednotlivých rozhodnutí. A já si pořád myslím, že to bude jednodušší než nějaký jednotný systém na Evropské unii, který by v podstatě všechny tyto údaje ještě jednou uchovával a ještě jednou zpracovával. Takže já si myslím, že bychom se tady měli zaměřovat na uh, nějaké, uh, jaksi, vhodné e, řešení, které by vycházelo jaksi z podezření, to znamená, že se budou kontrolovat pouze ty podezřelé údaje, protože nikdo v podstatě tady nech, nehovoří o nějaké jaksi nové evropské politice. Jde tady o v podstatě o ústupcích, ke kterým jsme došli v rámci mezinárodního vyjednávání. Paní Intveldová, ano, děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že toto je eh, dokonalý, eh, dokonalý příklad eh, praní politiky, který tady zaznamenáváme. Nikdo se neptal na systém. Evropská komise prakticky nesplnila svůj úkol který vyplynul z dohody. Ta dohoda byla, jak tady bylo už řečeno, že jsme měli schválit eh, dohodu s USA podmíněně a do roka eh, přijde návrh eh, týkající se extrakce údajů. Extrakce údajů, to je velice jednoduché, prostě je to otázka softwaru. Jde jenom o software. Nemusí to trvat rok, protože tento návrh v podstatě se týká schromažďování, uchovávání, zpracovávání údajů v Evropě ale to je něco úplně odlišného. My jsme o to nežádali. My jsme žádali o věc, kterou jste nám slíbili, ale nedodali jste nám to. Komise, prosím, tady v tomto nebyla spolehlivým partnerem. Také eh, by mě zajímalo, proč, když eh, navrhujete něco takového, proč to jde ještě za rámec toho, co vlastně dělají američané. Nemusíte se odkazovat na SWIFT. Já mám pocit, když to čtu, že to pokrývá jiné finanční instituce také jiné. Prostě to jde za rámec toho, co dělají eh, američané s našimi údaji. A dále, myslím, že jste už byli v sále, když jsem se již před chvílí ptala eh, na právní eh, názor služby rady. Samotná rada tvrdí, ve svém stanovisku před Evropským soudním dvorem, že i kdybych já žádala, aby dokument byl, byl odtajněn, pak by opět rada odmítla, protože tento dokument je relevantní eh, k diskusi o tomto návrhu. Když je to relevantní, nemyslíte si, pane Príbe, Pane Príbe, nemyslíte si, že je normální v demokracii, že když tady je dokument, o kterém samotná rada Eh, s podporou Evropské komise tvrdí, že je to relevantní k diskusi, nemyslíte si, že by to je, byl právě ten důvod zveřejnit tento dokument, spíše než ho považovat za utajený? Já opravdu nechápu, jak můžeme vést seriózní diskusy v tomto parlamentě eh, o vašem návrhu, když vy před námi skrýváte zásadní informace. Děkuji, paní Intveld. A teď prosím, předem děkujeme Eh, tlumočníkům za eh, ještě práci přes čas, neboť pan Príbe bude muset odpovědět na velice jasné otázky, které zazněly od členů. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si samozřejmě poznamenal všechny poznámky, které zazněly. Nevím, Zda otázka o právním základě je tady eh, relevantní po tom všem, co následovalo, ale v každém případě my jsme tady v tomto ještě eh, nerozhodli, zda to bude článek 16 nebo jiný, eh, to ještě není rozhodnuto. Podle jakého režimu by to bylo na evropském území. Jistě jste si také poznamenali článek 11 dohody, který hovoří o možném systému musíme přemýšlet o všech možnostech, eh, všech možných režimů. Z našeho hlediska první otázka, a já to opakuji, je, co bude zapotřebí na úrovni EU. Otázka výchozí otázka není, jak vyhovět eh, TFTP eh, z USA. Naše otázka zní, zda to bude systém extrakce nebo něco jiného. A další otázka je, jaké důsledky to bude mít eh, z, pro dohodu s USA. Ale já jsem si zaznamenala všechny argumenty, které jste prezentovali a v této fázi asi k tomu více nebudu schopen dodat. Děkuji. Paní Intveld. Já se omlouvám. Tak tedy za poprvé, jakožto člen tohoto parlamentu si myslím, že je nepřijatelné, abyste odmítl odpovědět na otázky. Za druhé, Říkáte, že si neuvědomujete, že eh, parlament žádal o systém pro pouhou extrakci eh, údajů. Vy přece sledujete diskusy eh, v parlamentu. Vy jste byl přítomen všem diskusím, které probíhaly v parlamentu. Také je to všechno v zápise. Já prosím žádám o odpověď na tu otázku o odtajnění dokumentu. Pane Príbe, ano, máte právo odpovědět. Prosím, já jsem tady položila otázku před všemi kolegy. Přece nemůže být tak těžké odpovědět na otázku. Pouze ano nebo ne. Dávám slovo panu Príbemu, aby učinil, jak může. Já se omlouvám, paní Infeld, ale eh, důvod toho, že jsme tady hovořili s panem předsedou, bylo, že jsem se ptal, o jakém dokumentu mluvíte a byla bych, byl bych rád, kdybyste mi to řekla. Eh, vy jste vlastně soudní, eh, vy jste stranou v tom sporu, takže předpokládám, že víte, o jaký jde dokument. Jedná se o eh, právní stanovisko právní služby rady, které vyšlo v červenci 2009, ještě předtím, než začala jednání se Spojenými státy. Předseda, Eh, pane Príbe, jste teď v situaci, kdy můžete reagovat? Ne, nemohu teď reagovat, ale tuto otázku vyřešíme později. Takže toto je odpověď eh, pana Príbyho. Takže se eh, myslím, že teď už nemůžeme v tomto věci nic dále učinit tady a poděkujeme našemu hostu a budeme pokračovat s jednáním koordinátorů chápu situaci. Pan Príbe je tady jménem komise a rozhodl se e, říct to, co řekl a e, samozřejmě neříct to, e, co říct nechce. Takže my teď budeme pokračovat, začne jednání koordinátorů a prosím, aby v sále zůstali ti, kterých se to týká a všichni ostatní nás teď opustili. Eh, každopádně se zde sejdeme. Eh, předseda říká eh, v pondělí ráno.